Good morning, ladies and gentlemen. We... Dámy a pánové, zahajuji naši schůzi, byť deset minut později, než bychom to učinit měli. Máme celkem 9, 18 jazyků k dispozici. Deshalb möchte ich jetzt in meine Muttersprache wechseln. A proto bych chtěl nyní změnit svůj jazyk a přejít do své mateřtiny. Ještě jednou vás všechny srdečně vítám na naší schůzi. Jako všechna setkání o Panama Papers bude toto zasedání přenášeno eh, na internetu, na Europa website, na webové stránce Evropy. Nejenom, že vás srdečně vítám a zdravím, ale než se pustíme do našeho dnešního veřejného slyšení, dovolte mi ještě dvě věty k zápisům které jsme předložili z 8., 14., 16. listopadu a 7. 7. prosince. Zatím jsem nezaznamenal žádné připomínky a tudíž je považuji za schválené. A dovolte ještě další připomínku. Za prvé eh, disponibilita dokumentů. Dosud jsme od komise ještě neobdrželi vyžádané dokumenty. Některé již máme, ale ty se zejména týkají eh, jiných rezortů než eh, rezortu pana komisaře Moskovičiho. Ty ještě chybí. To znamená, budeme je moci intenzivně prostudovat, až když nám budou předloženy. Jeden z požadovaných dokumentů údajně dle výpovědi komise má 40 tisíc stránek, to znamená, jak eh, v rámci studia, tak i hodnocení těchto dokumentů budeme mít plné ruce práce. Nicméně je zde i jedna radostná zpráva, totiž eh, všechny členské státy 19. v Koreperu eh, rozhodly, že nám dají k dispozici podklady. Méně radostná je skutečnost, že na základě posudku rady Tentýž eh, Koreper rozhodl, že bude velmi zdrženlivý, eh, pokud jde o přítomnost vlád eh, v našich výborech, v důsledku čehož Zítra sice budeme moci uvítat ministra financí Malty v rámci Ekonu, ale společné zasedání Ekon a malcké předsednictví a estonské předsednictví ve čtvrtek dopoledne, jak bylo plánováno, z důvodu eh, odřeknutí pana ministra se konat nebude. A proto eh, počína 11. hodinou dopolední budeme diskutovat o pracovních podkladech. E, tolik poznámky úvodem. Já vás ještě jednou srdečně zdravím a vítám, zejména naše hosty. E, dnes máme veřejné slyšení o e, roli právníků, účetních a bankéřů v rámci Panama Papers, první část. Dnes v rámci první části jsou přítomni tři zkušení vědci, badatelé a vůbec zkušené osobnosti, erudované osobnosti eh, v této oblasti, které srdečně vítám. Přestože dodržují eh, různé profesionální kodexy, vodítka směrnice pro tyto eh, profese auditorů, právníků a bankéřů, tak mám za to, že je důležité abychom skutečně pozvali všechny a vyslechli všechny a prodiskutovali s nimi jejich postoje. Všechny tři také zodpověděli náš e, katalog dotazů, podali písemné odpovědi, které máte k dispozici, byť jste je obdrželi na poslední chvíli. Já jsem ještě neprostudoval všechno, ale jsou k dispozici. A proto srdečně vítám a zdravím řečníky prvního panelu. První je pan eh, profesor Ronen Palen, eh, je eh, odborným poradcem Tax Justice Network, je také autorem řady publikací o daňových rájích a ehm, offshore a také mm, politické ekonomické teorie. Dále pan, paní profesorka Brooke Harrington rovněž autorka knih, kterou z nich jednu držím právě v rukou. Srdečně vítejte. A nakonec Daniel Hall je ředitelem a e, jedním z vedoucích společností Burford Global Corporate Intelligence. Také vás srdečně vítám. Každý z řečníků bude mít 10 minut času a pak e, máme 5 minut na otázky a odpovědi Začneme eh, s eh, naším zpravodajem, panem Kofortem. Eh, stínový zpravodaj ještě nedorazil, ale mm, domnívám se, že dorazí a vzhledem k tomu, že máme mírné spoždění, tak bez dalších okolků požádám pana Ronena Palana o slovo. Prosím. Slyšíte mě? Ano. Takže odhad, že celé globální bohatství, to znamená nemovitosti, aktiva, eh, celosvětově činí asi 240 eh, eh, trilionů dolarů. Odhady, v které já vidí, věřím, jsou takové, že asi 20 až 30 bilionů z toho se nachází v zámoří. A tato část tedy není rovnoměrně eh, eh, rozdělena je to tedy majetek eh, mimořádně bohatých eh, lidí a velkých mocných korporací. Když se podíváme na mm, mm, tento offshoring, tak je tady určitá poptávka. Poptávka eh, je tlačená jednotlivci a korporacemi, je zde i nabídka, to jsou oni daňové ráje a nejenom oni a samozřejmě ti zprostředkovatele nebo prostředníci tam také hrají roli a o nich budeme diskutovat. Jsou zde tři hlavní metody, které se využívají. Za prvé je to takzvané utajování a eh, mlžení. Eh, to, eh, myslím, je prvek, který pomalu zaniká nebo upadá, ale jsou zde ještě další dvě metody, které nabývají na významu. První bych nazval jako arbitráž, to je použití zdánlivě legálních eh, metod, ale přitom eh, jde o vyhledávání určitých skulin a eh, mezer v právních předpisech ve snaze nalézt určité výhody, možnosti obcházet tyto právní předpisy. A za třetí takzvaný finanční engineering, to znamená využívání sofistikovaných nástrojů, derivativů, swapů ve snaze vyhýbat se zdanění. Já se domnívám, že tyto svapy a derivativy jsou největším, eh, eh, největší eh, technikou a pak samozřejmě ty další jsou důležité, ale celkem viděno v této oblasti je to spíše relativně menší díl nebo podíl. To je tedy Eh, ta špinavá eh, část offshoringu a samozřejmě tato špinavá část vyplývá eh, z určité kriminální aktivity, to znamená vydírání, pronevěra a tak dále. A Panama to do značné míry eh, stělesňuje. Eh, souhlasím v tomto ohledu s OECD. Eh, my zjišťujeme, že stále méně a méně lidí z rozvinutých zemí využívá Panamu. A důvodem, proč se domníváme, že právě Panama se stará o zejména rozvojové země, je proto, že nařízení OECD se zaměřují na se zaměřuje na vlády to znamená, eh, vlády musí přijímat opatření eh, proti této kriminální eh, činnosti, ale rozvojové země o to nemají velký zájem. Například po provalení skandálu panamských papírů tajský premiér, který do toho byl zapojen, řekl, že panamské cené papíry jsou soukromou záležitostí a tedy neočekáváme, že se, že proti tomu zakročí. Takže problém s nařízením OECD spočívá v tom, že skutečně spoléhají na jednotlivé individuální vlády a v mnoha zemích světa jsou vlády do toho zapleteny a nelze s tím moc dělat, respektive oni se proti tomu nestaví. Já se domnívám, že Brook to možná potvrdí. Celý ten průmysl celý ten průmysl správců ehm, bohatství a majetků eh, se asi bude Panamě vyhýbat. Spíše bude doporučovat Kajmanské ostrovy a tak dále. Eh, to ale neznamená, že je to zanedbatelný problém. V posledních letech se ten problém přesouvá k sofistikovanějším technikám, arbitráže a tak dále. Hovoříme-li o těch zprostředkovatelích, eh, Eh, kteří to umožňují. Pokud jde o eh, korporátní finance, tak eh, ti hlavní jsou ty čtyři velké účetní společnosti. Eh, samozřejmě právo, eh, finance je důležité, ale hlavní roli tady hrají ty čtyři auditorské účetní společnosti. Jejich roli zcela eh, zatím ještě nechápeme. V tomto světě offshoringu nelze udělat nic bez těchto zprostředkovatelů. Nemůžete prostě sám si vytvořit takovouto strukturu, nemůžete sám posovat peníze kolem země koule. Vše dělají zprostředkovatele, a tyto profesionální zprostředkovatelské služby. Já se domnívám a věnoval jsem se mm, této oblasti 10-15 let je, že postoj těchto těch profesionálních odborníků oboru není velmi užitečný. Jejich postoj je takový, že říkají, to jsou skutečně určitá zhnilá e, jablka e, to jsou černé ovce a um, problém spočívá v minulosti. Um, začínáme tedy obvinovat vlády z nedostatku um, opatření a nedostatečné právní předpisy. To znamená, jejich postoj v tomto ohledu není velmi kooperativní a vý, ve výsledku tedy regulátoři, zákonodárci, politici musí reagovat na uh, veřejnou poptávku, na tyto skandály. Musí reagovat, protože veřejnost je velmi skeptická, pokud jde o tu spolupráci, součinnost politiků s těmito tedy mm, částečně kriminálními subjekty. A Často ale dochází k přijímání velmi tupých, bezzubých právních předpisů a ty vytvářejí samozřejmě spoustu byrokracie, zbytečné byrokracie a upřímně řečeno jedním z výsledků e, je e, to, že malé subjekty na to doplácejí, protože e, náklady na dodržování právních předpisů jsou tedy příliš vysoké a člověk se potom nechce zabývat, zabývat těmito drobnými subjekty a o to více to nahrává do rukou těch velkých a mocných. Pokud by tedy tento výbor dosáhl mm, určitého, určité do, dohody, eh, určitého dílu s těmi zprostředkovateli, tak by to bylo skvělé. A ta dohoda by se měla týkat toho, aby přestali předstírat, že to není problém, že se to týká pouze jednotlivců, jednoho zprostředkovatele eh, na Panamě a tak dále měli by uznat, že tady problém je a eh, výměnou, oplátkou za tuto vstřícnost by měli eh, získat mnohem lepší, racionálnější eh, právní předpisy. Pokud eh, mm, to mohu posoudit, tak stávající právní předpisy a kontroly platné v Evropské unii by nám neumožnili odhalit panamský skandál. Uh, Domnívám se, že existuje důvod, proč velmi málo amerických občanů um, bylo do panamského skandálu zapleteno. Důvodem není to, že američané um, se neradí uh, vyhýbají placení um, daní, uh, naopak a svědčí o tom také uh, volba nového prezidenta. Důvodem je, že Spojené státy Eh, schválili eh, velmi kontroverzní, ale eh, mocný nástroj jménem FATKA. Je to skutečně velmi silná zbraň, která změnila celou situaci, protože v rámci tohoto předpisu FATKA Spojené státy požadují něco, co skutečně zásadně změnilo situaci. Eh, jde o to, že chcete-li obchodovat se spojenými státy, pak eh, musí existovat naprostá transparentnost. Eh, já se domnívám, že Evropská unie je dostatečně velká. Evropská unie je druhým největším eh, trhem na světě. Je o něco menší než USA v důsledku oslabování eura, ale má tedy hodnotu 16 bilionů eur. Takže já se domnívám, že pokud by Evropská unie také přistoupila nebo převzala tento předpis FATKA, tak by to eh, řadu problémů eh, vyřešilo. Samozřejmě posunulo by to ty problémy směrem k rozvojovým zemím, ale řešení se eh, dá najít. Vím, že je to poněkud tedy kontroverzní, ale je to jediná možnost, kterou spatřuji. Děkuji vám. Palan. Děkujeme profesoru Palanovi. To byl skutečně zajímavý vhled do vaší práce a určitě to povede k celé řadě aktuálních otázek. Nyní chci předat slovo profesorce Brooke Harrington z Kodaně. Děkuji vám. Chtěla bych navázat na slova mého kolegy profesora Palana. Budu mluvit o úloze zprostředkovatelů. A položím si otázku, proč právní nástroje a opravné prostředky zatím nebyly tak účinné, jak bychom si přáli. Já jsem těmto zprostředkovatelům věnovala zhruba 10 let výzkumu a mám určitou představu o politických doporučeních, které by z tohoto výzkumu mohly vzejít. Ráda také zodpovím vaše otázky. Ale nejprve, co je podle mě nejvíce relevantní v případu Panama Papers? Myslím, že jedno z poučení je, že zákon platí pro všechny, ale ne všech se stejně dotýká jedna z funkcí podniků, jako je Mosek Fonseca, je poskytnout určitému dobře vymezenému segmentu populace určité svobody, které si mnozí těžko dokážeme představit. Je skutečně zarážející, jakému objemu zákonů můžete uniknout, když máte dobré poradenství. A nemyslím tím porušování práva, spíše obcházení. Ronan správně řekl, že tady jde o odhalování mezer v těch zákonech. Nejde o porušování zákona. To je klíčové, to je třeba zdůraznit. Také souhlasím s tím, co Ronan řekl, totiž, že bez těchto zprostředkovatelů to, co známe jako mezinárodní systém obcházení daní, který stojí svět až 200 miliard dolarů ročně. A nejsou to daně z příjmu právnických osob, ale daně z příjmu jednotlivců. To by tedy bez těchto zprostředkovatelů nešlo. Lidé, kteří mají majetek na Kajmanských ostrovech, platí své zprostředkovatele. Oni si sami ty offshoreové struktury vytvářet nebudou. Mají na to lidi, které si zaplatí. Je tedy potřeba, aby se politiky zaměřily právě na tyto zprostředkovatele, ne na samotné majetné lidi. Já jsem tedy posledních eh, asi deset let studovala situaci těchto lidí, těchto zprostředkovatelů, dokonce jsem procházela podobným školením jako oni, abych se stala jedním z nich. Takže klient si přeje obcházet právo. Obcházení daňové povinnosti je špička ledovce. Jde také o jiné typy daní, například eh, otázky dědictví, pozůstalost a podobně. Kdybyste si něco takového chtěli zařídit a měli na to prostředky, co byste udělali? Jsou na to lidé. Většinu práce v tom zprostředkovatelství odvádí dobře definovaná skupina lidí. Říkají si wealth managers, správce majetku. Mají různá označení, ale za posledních pět let se nejvíce ustálil ten termín správce majetku, wealth managers. Mnozí mají vystudované různé obory, ale je potřeba se zaměřit na profesní oblasti. Často jsou to právníci nebo účetní nebo bankéři, ale potkala jsem se také se správci majetku, kteří původně byli agitátoři Greenpeace nebo bývalí novináři a podobně, ale spojuje je přání nabídnout bohatým lidem to, co chtějí, tedy obcházet právo. Pokud víme, není známý přesně počet těchto lidí na světě, ale jejich společnost v Londýně má zhruba 20 tisíc členů v 95 zemích. Ale není, neexistuje něco jako jejich společná licence. Jak hlavně působí? Porušují literu zákona, přičemž, eh, porušují ducha zákona, přičemž zůstávají u litery zákona. Tu dodržují. Mozak Fonseca ostatně nelhal, když řekl, že pokud ví, neporušil zákon. Samozřejmě ducha zákona porušil velmi překvapivým a zásadním způsobem, ale dodržel literu. Hlavní strategie je kreativním způsobem dodržovat zákon, nikoli ho porušovat. To kreativní dodržování, to je termín, který jsem si vypůjčila od jednoho profesora účetnictví. Tito lidé se pouští do intelektuálního úkolu vyhledávat a využívat mezer v zákoně – Zeptala jsem se těchto lidí z praxe, co vás nejvíce baví na vaší práci a někteří řekli doslova, cituji, rád si hrají z politiky na kočku a myš. A nejdůležitější pro ně je nedostat se do hledáčku něčí pozornosti. Utajení Utaj, utajené účty, to je zřejmě za zenitem, ale jsou další způsoby, jak zůstat mimo světla ramp. Mnohé způsoby, které, vám, které vás ochrání před soudem. Proto samozřejmě tady nejde o daňové úniky. Žádný správce majetku by takto neriskoval, protože daňové úniky jsou nelegální. Většina z nich, většina z těch, kteří chtějí pokračovat v, profi, v profesi a chtějí nadále sloužit bohatým klientům, chce zůstat na straně legality a mají dobré výsledky, kterými mohou své schopnosti doložit využívají nás, nástroje, jako jsou korporace, nadace a trusty. Jsou to celkem jednoduché nástroje a mají téměř nekonečně komplikovanou strukturu. V podstatě obsahují různé bloky, které zakrývají pravdu, zakrývají skutečné vlastnictví, ať už je, jde o akciové portfolio nebo jachtu. Správcům majetku se velmi dobře podařilo zneužívat systém svrchovanosti. V podstatě ovlivňují tvorbu zákonů a to jim pomůže zůstat na té správné straně. Hlavní výsledky jsou v prvé řadě utajení klientů. Jedna z nejlepších správcovských firem v Londýně má moto Chci být neviditelný. A to prodávají svým klientům. Proto nevidíme žádné případy stíhání v aféře Panama Papers. Organizace jako Mossack Fonseca zachovaly do značné míry toto utajení, takže je prakticky nemožné konkrétní jednotlivce potom stíhat. Vím to, protože jsem devět let studovala správcovství majetku. Nejprve jsem prošla školením pro správce majetku, proto jsem si vědoma špičkových technik a smýšlení těchto lidí. Díky tomu jsem také mohla vést rozhovory s účastníky, takže jsem nakonec vedla 65 rozhovorů v 18 zemích. To možná není tolik, ale je celkem složité zároveň získat přístup k tolika lidem v profesi, která se zabývá utajením. Jaká mám tedy doporučení pro politiku? Začnu těmi hlavními. Je třeba se zaměřit na omezení mobility bohatých když řekneme, je třeba se zaměřit na omezení mobility bohatých lidí a jejich majetku, tak to vlastně moc dobře nefunguje. Podívejme se, jak to bylo zdaní z majetku ve Francii. Pro bohaté lidi je příliš jednoduché vyhnout se takovýmto omezením požádají o nový pas, uniknou ze sítě státu. To je celkem triviální z jejich pohledu. Země jako Izrael ale byly mnohem úspěšnější v zakročení proti tomuto nežádoucímu obcházení placení daní, protože se zaměřili na správce majetku jako takové. Změnili podněty, motivace a omezení. nevyloučili tyto profese z mezí zákona, nikoho nezavřeli do vězení, ale je mnohem lepší takto pro správce majetku se státem spolupracovat a neho podrývat. Ale také v případě Panama Papers nevíme, kdo byl tím konkrétním whistleblowerem, tím konkrétním informátorem. Na rozdíl od jiných případů. Je tedy potřeba usnadnit situaci whistleblowerů. Mluvila jsem s mnoha zprávci majetku a mnozí z těchto lidí mají opravdu velmi špatné svědomí z toho, co dělají. A skutečně u mnohých ta situace nazrála k tomu, že by byli ochotní jak si změnit kabát. Ale potom se podívají na případ LuxLeaks a řeknou si, mám rodinu, nechci být ve vězení po zbytek života. Podívejme se jaká je situace whistleblowerů a jak bychom jim usnadnili život, abychom jim pomohli pomáhat nám. A jaké otázky ještě mohu zodpovědět? Mohu hovořit o výkladu údajů z perspektivy zprávce majetku. Ráda vám s tím pomohu. Dále, jaká je struktura toho průmyslu zprávcovství majetku? Měli jste k tomu některé otázky. Jaké, jaký je zeměpisný pohled na správcovství majetku, jak se majetek posouvá a pohybuje po světě. A konečně také mohu hovořit o základních nástrojích zprávy majetku a jak jsou využívány ke skrývání majetku od nejjednodušších po nejsložitější struktury. Děkuji. Eh, Harrington. Děkuji moc krát, profesorko eh, Harrington. Eh, to byla spousta nových eh, postřehů a pohledů z vaší studie a já teď rovnou dám slovo Danielu Holovi, prosím. Prosím, máte slovo. Děkuji vám. Abych navázal na Ronana a Brook, chtěl bych přidat ještě několik dalších poznámek. Nejprve řeknu něco o sobě. Jsem advokát ve Spojeném království, ale teď už nepraktikuji a přes deset let se zabývám vyhledáváním majetku, původně jakožto konzultant v oblasti korporátního spravodajství a teď pracuji pro Burford Capital, což je jeden z největších fondů na světě. V podstatě financuji projekty vyhledávání majetku pořádku. Eh, zmiňuju to proto, že eh, já jsem na stopě eh, právě těm vrstvám společnosti, které zmiňovala Brooke, tedy těm bohatým jednotlivcům, eh, kteří využívají toho tajemství, které jim poskytují mnohé jurisdikce k tomu, aby skrývali své bohatství a nemuseli splňovat eh, zákony a podobně. Eh, já tedy v podstatě na mikroúrovni zažívám to, o čem jsme tady slyšeli na makroúrovni. Pro mě Panama Papers jsou fascinující a e, e, přestože některé konkrétní detaily byly nečekané, tak e, celkový, celkový obraz není příliš překvapivý. Je dobře, že některé praktiky v offshoreovém světě se dostaly na veřejnost. Jak říkám, většinu své kariéry stíhám právě takovéto dlužníky, takže vím, jaké problémy s tím mají e, národní finanční úřady, tím méně komerční věřitele, kteří nemají finance nebo páky na to, aby se v tomto šerém světě vyznali. Eh, jak si asi umíte představit, tak eh, má práce je vázaná spoustou eh, dohod o mlčenlivosti nebo soudními příkazy mlčenlivosti, takže nemůžu zabíhat do tolika detailů, jak bych chtěl. Nicméně dám vašemu výboru takovou ochutnávku toho, co denodenně zažívám a upozorním na ty případy, které se dostaly na veřejnost, o kterých mluvit můžu. Já nechci demonizovat Panamu nebo offshory obecně. Konec konců já pracuji pro společnost, která má sídlo bylo na Guernsey a eh, tak jako většina novinářů, kteří píšou o Panama Papers, musím upozornit na to, že většina toho, co se v offshoreovém světě děje, je naprosto eh, legální. Teď mi odpustte jednu takovou banalitu, ale představte si, že pocházíte z chudých poměrů, z nějaké rozvojové země nebo politicky nestabilní země, dostanete práci u vlády nebo státním podniku nebo prostě velké firmě ve vaší zemi a dostanete příležitost přijít si ke spoustě peněz, k více penězům, než byste si jinak vydělali za celý život. Možná se to dá označit za eh, krádež nebo za úplatek nebo za provize, ale uděláte to tak odhledněme od morálnosti eh, tohoto rozhodnutí a představme si pouze tu čistou praktickou logistiku něčeho takového. Přijdete domů a začnete si googlovat, eh, jak vyprat špinavé peníze, zeptáte se kamaráda u večeře, ne, nic takového se samozřejmě nestane. Eh, většinou zároveň s tím, kdy dostanete příležitost k zisku, tak vám někdo představí úslužného právníka nebo správce majetku, a než se nadějete, tak už můžete se těšit eh, svým nekale nabitým ziskem, eh, často přes offshoreové firmy, ze kterých žádná s vámi nebude svázána a které oddálí ty peníze od toho původního trestného činu. A bude vás to stát pouhých 15% nebo možná méně. To jsou eh, provozní náklady a nic z toho, z těch struktur a pohybu peněz nemusíte zařizovat sám. Je to možná trochu přehnaný a exotický příklad s postavami, které patří spíš do filmu a ne do zasedacích síní finančních hlavních měst Evropy a jiných zemí. Eh, rádi si představujeme eh, takovéto eh, lidi jako, jako stínné existence, které mají někde svou malou firmičku na okraji profesionálního společenství. Často se uvádí historický příklad Jeffreyho Teslera, prostého právníka ze severního Londýna, který byl nakonec odsouzen za Halliburtonský skandál, kde vlastně 182 milionů dolarů bylo eh, předáno do Nigérie s pomocí mezinárodních bank. Nicméně dnes je ten e, problém ještě větší. Mezinárodní měnový fond ve své zprávě z roku 2016 uvádí, že náklady na úplatky a korupci e, jsou každoročně 1,5 až 2, až 2, 2 biliony dolarů. Takže co proti tomu dělají, co proti tomu dělá ta správná strana? Podle Světové banky za 15 let, 1995 až 2010, bylo znovu získáno pouze 5 miliard těch ukradených financí. A když si představíme ten obrovský rozsah a tu obrovskou propast mezi tím, co je ukradeno, tedy biliony ročně, a mezi tím, co se znovu získá, několik málo miliard, tak je jasné, že se tím celým zabývá mnohem více lidí, než jen několik padouchů. A to mluvím jenom o úplatcích a korupci. To nechávám stranou další trestnou činnost, včetně vyhýbání se daní. Panama Papers pouze velice málo osvítili malý výsek obrovského průmyslu. Jak a proč se to děje? Na to je odpověď jednoduchá, protože je to dobrý biznis, vyplácí se to. E, žádná firma nechce přijít o platícího klienta, e, konkurence si ho ráda převezme, když vy nechcete a v podstatě nikdo se nebojí sankcí. E, v tomto bodě mnoho zprostředkovatelů říká, že my jsme úctyhodná instituce, u nás se to neděje, my máme procedury z nejsvého klienta, know your client a tak podobně. Nicméně z mé zkušenosti vím, že to často je podstatě jenom fikce. E, většina e, toho principu znej svého klienta je jenom takové divadlo, kdy příslušný právník nebo účetní e, pouze ujišťuje o tom, že oni se neúčastní určité transakce, nicméně se nějak nesnaží zabránit toku ilegálních peněz. Dovolte mi ještě další odbočku. Moje oblíbená analogie eh, se týká eh, takových těch formulářů pro cizince, kteří přilétají do Spojených států. Pro ty z vás, kteří to neznají nebo si to nepamatují, tak dříve, když jste vstupovali do země, museli jste odpovědět na otázku, jste terorista, jste nacista, účastnil jste se někde genocidy. A mně vždycky připadalo zvláštní, že někdo, kdo by se účastnil někde genocidy, by řekl pravdu a vyplnil to do formuláře. A myslím si, že počet přiznání z těchto formulářů byl poměrně nízký. A ta paralela je tady taková, že ta politika z nejsvého klienta u zprostředkovatelů, o kterých se bavíme, e, závisí na dvou věcech. Jednak je to e, self-reporting, podávání zpráv sám o sobě. A za druhé ten dohled, nebo spíše nedohled e, profesionálního poradce. Z těch bilionů dolarů ukradených za posledních pět let byla většina vyprána, objevila se čistá někde jinde a e, investována do celé škály aktiv. Řekněte mi, kolik z těch formulářů Know Your Client, které mají banky, advokátní kanceláře nebo účetní firmy, e, uvádějí do položky zdroj financí e, úplatek nebo krádež. Já nemám statistiky, ale jsem si poměrně jistý, že to číslo je nula. Takže očekávat že ze self-reportingu zločince něco vyplyne, je stejně zbytečné, jako doufat, že terorista zaškrtne, že je terorista do imigračního formuláře. Tady e, jediná obrana je opravdu profesionální e, poradce, e, který má potom dilema. Buď odmítne práci na základě své morálky nebo selského rozumu nebo instinktu, přestože nemají žádný důkaz, že se něco děje špatně, anebo právě na základě nedostatku důkazů do toho půjdou. Proč do toho nejít? Nejsou žádné důkazy, že něco je špatně. Myslím si, že takhle nad tím zavírat oči je příliš eh, běžné. Eh, většina eh, těch zprostředkovatelů nejsou přikvavé příklady jako Jeffrey Tesler a většinou vědí, že něco nehraje, ale pokračují, protože si nepřipadají nijak špatně a přijdou si na snadné peníze. V roce 2016 v lednu Global Witness vydali zprávu, která se jmenuje Lowering the Bar objevila se tam určitá eh, anonymně natočená videa. V tomto vyšetřování eh, jistý člověk se vydával za poradce afrického ministra hornictví, který chtěl dostat miliony podezřelých dolarů do USA, aby si koupil tryskáč, jachtu a tak dále. Ten člověk se setkal s 13 eh, právníky, z 13 advokátních kanceláří v New Yorku a jenom jeden ho odmítl. Z těch 12, kteří byli ochotní mu poskytnout rady, Jeden z nich eh, byl předseda americké advokátní komory. Někteří právníci dokonce nabídli svou advokátní kancelář nebo eh, svůj firmní bankovní účet, aby zabránili vysledovatelnosti těchto podezřelých dolarů. Takže jak takovéto praktiky zastavit? Jak můžeme změnit postupy těchto zprostředkovatelů? Eh, já si myslím, že odpověď musí znít a zařídit, aby se to nevyplácelo. Pokud identifikujeme případy praní špinavých peněz nebo daňových úniků, tak e, aktéři by měli být umístěni pod přísný dohled, měli by být, mělo by jim být odebráno to, co vydělali, měli by, mělo by je to nějak osobně postihnout, tak aby si to rozmysleli. Dokud e, bude pokračovat ta ochotná slepota, tak to pro ně bude eh, snadná obrana a problém přetrvá. Malá pokuta eh, osobě nebo firmě eh, oproti možnosti pokračovat v tomto biznisu je vnímána pouze jako další provozní náklad, protože ten výnos za to stále bude stát. A to je přesně to, co se musí změnit. Děkuji vám, pane Hole. E, já myslím, že tady máme celou řadu nových aspektů, kterou jsme se dnes ráno dozvěděli. V druhém panelu určitě budeme o tom hovořit dále. E, teď to nechci nějak schrnovat, ale rovnou e, zahájit debatu. Máme teď něco málo pod hodinu na to, abychom debatovali. Jako první mají slovo oba spolu zpravodajové, nejprve pan Kofot a potom pan Ježek. Prosím. Pět minut, prosím. Dohromady otázka a odpověď. A bude-li to možné, tak prosím eh, upřesněte, na koho se obracíte. Děkuji, pane předsedo, a děkuji panelu. Já se eh, zeptám eh, každého z vás na jednu věc. Za prvé na pana Ronina Palana. Mohl byste nám říci, o něco víc o tom novém dílu, nové dohodě, o níž jste hovořil. Jak by Evropská unie eh, v rámci své legislativy, svých politik eh, mohla přispět k fungování tohoto nového dílu, zejména pokud jde o arbitráž a mm, eh, finančního obchodování. Dále na Brooke Harringtonovou. Rád bych věděl, něco více o vašich zkušenostech během terénních studií. Panama Papers to je pouze špička ledovce, jak víme. Můžete nám říci více eh, o vašich jiných zkušenostech, například o britských panenských ostrovech a tak dále, o, mm, více o vašich eh, terénních studiích eh, po celém světě, protože tento problém se netýká pouze Panama Papers, ale je to širší problematika. A nakonec na Daniela Hola. Bylo to zajímavé a děkujeme mnohokrát. Někteří z nás se domnívají, že zprostředko chovatelé, eh, kteří se zapojují do eh, těchto obchodů, by měli přijít o své eh, o profesionální živnosti, licence. To by mohlo také odstrašit další prostředníky, aby vstupovali do takovýchto obchod, obchodů. Souhlasil byste s tím to názorem? To znamená varovat tyto osoby, že přijdou o své licence, pokud budou vstupovat do takovýchto aktivit a pomáhat bohatým lidem. Děkuji vám. Eh, profesore Palane, to není jednoduchá otázka, ale já jsem se už zúčastnil sice ne takovéhoto slyšení, ale eh, různých jiných zasedání, kde eh, se objevili zástupci mm, příslušných profesí a obecenstva a tak dále. Mnozí, eh, nebo někteří z nás hovoří o vyhýbání se eh, daním, o daňovém úniku na, eh, v masovém rozsahu a pak zástupce ehm, toho oboru přijde a představí zcela jiné univerzum. Svět je vysoce regulovaný, věci jsou v zásadě v pořádku, v podstatě máme nadměrnou regulaci, takže jsou tady úplně jiné pohledy na věc a důvodem je, že ta regulace je vlastně taková obojetná, buď eh, není žádná, nebo přílišná. A Někdy se ptám lidí z průmyslu, vytvářejme společné výbory Oni mi hovoří o hodnotách offshoringu. Ne vše je negativní na offshoringu, například využívání syndikačních technik, metod. To bych byl ochoten akceptovat, ale eh, sedneme si dohromady, ustavme společný výbor a podívejme se eh, opatrně, pečlivě na to, co bychom měli zachovat a čeho bychom se měli zbavit. Veďme o tom diskusi. To je ten nový díl chcete-li. To znamená, místo toho, že jedna strana bude uvalovat pravidla na druhé, protože ti druzí to nedodržují, tak s vámi budeme diskutovat. Ale vy napřed musíte uznat, že zde existuje problém. Jste-li ochoten eh, uznat, že zde je problém, tak hledejme řešení. A my oplátkou zajistíme regulaci, která bude mnohem eh, racionálnější. Myslím, že zatím k něčemu takovému nedošlo. K navázání takovéhoto vztahu, myslím, nikdy ještě nedošlo. Děkuji, profesorka Herringtonová. Abych odpověděla na vaši otázku o e, svých zkušenostech e, z terénních studií, tak by bylo dobré, kdybych mohla ukázat ještě jednou své folie. Pokud by to trvalo příliš dlouho technicky, tak dám slovo Danielovi, aby zatím odpověděl on na otázky. Děkuji. Já myslím, že jsem obdržel snadnou otázku na rozdíl od e, Ronena. Eh, pokud se domníváte, že řešením by bylo, aby eh, zprostředkovatelé přišli o licenci, ano, souhlasím s tím, ale jde také o věc ekonomickou. To znamená, jaký poplatek by byl požadován eh, například za takové aranžma, které by byly sice v souladu s eh, literou zákona, ale ne s duchem. Takže tady eh, musíme eh, najít něco, co přiměje toho jednotlivce odmítnout nabídku. Musí to něco stát, musí si říct, to nestojí za to například celoživotní ztráta licence, to znamená um, určité odrazení. Takže ten zprostředkovatel musí dospět k názoru, že nechce se pouštět do takového biznisu, že ta cena za to nestojí. Eh, možná, že tady je určitá analogie s eh, americkým zákonem o potírání korupce, protože ten je účinný proto, eh, že mm, dochází k tomu, že osoby, eh, generální ředitele, kterým je dokázána vina za korupci, skutečně čelí velmi přísným, velmi tvrdým eh, trestům, odnětí svobody například a tak dále. Děkuji. Tak nyní je k dispozici technika. Abych navázala na to, co řekl Ronen a Daniel. Já jsem například zjistila, že mnozí eh, správci majetku či bohatství už nepřijímají americké eh, klienty. Právě z důvodu přísnosti toho zákona je to pro ně prostě příliš drahé a příliš riskantní přijmout americké klienty. To znamená, že eh, to do jisté míry funguje zpřísnění právních předpisů. Takže k vašim otázkám. Ano, já jsem cestovala po celém světě a to z toho důvodu, že práva, majetku a bohatství, to znamená tento svět, který studujeme eh, eh, prismatem Panami je jakýsi podvodní ekosystém. Každá část má svou vlastní sféru a všechny eh, ty um, oblasti, které jsem navštívila, ty legislativy, ať už je to legisla- eh, Kaj- Kajmanské ostrovy nebo něco jiného, Singapur, tak oni spolu uh, nespolupracují, to znamená, oni si nepřebírají klienty, ale oni se specializují v určité nice tohoto obrovského univerza. To znamená, to znamená, někde jsou velryby, jinde jsou žraloci a eh, každý přežívá v tom svém habitatu. To znamená, když se zaměříme pouze na jednu část, jednu zemi, tak um, um, uchopíme správně celý, uh, celé to univerzum. Samozřejmě můžeme se zaměřit na uh, Panamu a uh, pokusit se eh, vlastně bojovat proti těm nešvarům tam, ale eh, nezastavíme eh, to ostatní, protože každý se pohybuje ve svém světě. V tomto diagramu vidíte jakýsi celosvětový systém zábran zdí, jsou tam různé obrané zdi Eh, někde máte mm, uložen poklad, pak máte někde eh, sklep, vězení a tak dále a všechno je tedy uschováno někde jinde. Například jachta spadá do jiného systému než eh, klenoty a tak dále. Děkuji vám. Ostatně toto slyšení nemá být omezeno pouze na Panamu. Je nám jasné, že mm, když Eh, zakročíme proti jedné daňové oáze, tak eh, se objeví další a tak dále. Pan spoluspravodaj Ježek. Eh, děkuji, pane předsedo. Já mám otázku na eh, paní profesorku Harringtonovou. Eh, pokud je o ty zprostředkovatele nebo prostředníky, jak může banka a právník spolu eh, interagovat, když pracují pro klienta? A po všech těch odhaleních a zvýšeném úsilí zakročit proti celému tomuto systému, dovedete si už představit, jak ti zapletení do toho systému mm, se pokoušejí to modifikovat? modifikovat nebo dolaďovat, aby byli vždy o krok napřed před těmi, eh, kteří eh, jsou eh, jim na stopě? A, a otázka na pana ředitele Hola. Vy jste zdůraznil, že vlastně to takzvané výkaznictví má pouze omezenou hodnotu, takzvaný self-reporting má pouze omezenou hodnotu, ale existuje nějaké specifické opatření, které které by v tomto ohledu mohlo pomoci, aniž by to nadměrně zasahovalo do oblasti eh, občanských svobod. Děkuji. Děkuji vám, prosím. Eh, já vám děkuji za otázky. Takže napřed odpovím na tu druhou otázku, jak by praktici měli modifikovat systém. Tak samozřejmě dodržování právních předpisů stojí mnoho peněz. Tam ta marže není příliš vysoká. Pro, jsou zde dva důvody. Jednak eh, bohatí eh, eh, lidé vyžadují rozsáhlý servis 24 hodin 7 dní denně. Eh, slyšela jsem o tom již mnohé, například eh, chtějí třeba, aby eh, jim ten, ten zprostředkovatel našel ztracený šperk, šperk, který ztratili před nějakou restaurací. Takže je to jakási funkce chůvy pro tu bohatou osobu, kterou plní ti zprostředkovatele. A když to ještě přidáte k těm nákladům za dodržování právních předpisů, tak samozřejmě ta marže může být velmi eh, nízká. A mm, důvodem, to je právě důvodem, proč například mnozí zprostředkovatelé nechtějí mít nic co dočinění s americkými eh, klienty. To znamená, kdyby eh, například evropští zákonodáci přijali něco, jako je americká fatka, tak by to mm, možná skutečně pomohlo. Za druhé, jak banky, bankéři a právníci spolupracují. Jedna metoda je tedy ta osoba, která to celé eh, rozjede. Když někdo eh, chce eh, tedy offshoreové služby, tak musí někde začít. A to ne na Google, ale nějakým důvěrným poradcem, který může být právníkem, když ta osoba žije v zemi, kde se dodržuje důvěrnost mezi právníkem a klientem, pak mu můžete svěřit cokoliv a vždy to je pokryto zákonem o důvěře. A takovýto právník vás může potom postoupit dále další, další takové podzemní síti poradců omlouvám se za ten výraz, v podstatě e, se nejedná samozřejmě o podzemí, jsou to praktici, ale nejsou vždy zcela známí na veřejnosti své budoucí potenciální klientele. Prosím, nyní pan doktor Hall. Děkuji za otázku. Bohužel odpověď není snadná. To sebeoznámení, self-reporting, nevede k jasným výsledkům. Jak to zlepšit? Aniž bychom skutečně podrobili ty poradce a zprostředkovatele nějakým testům, což samozřejmě by bylo komplikované. Zaznamenal jsem různé způsoby, různá řešení, například externí zprávy o dodržování, což je skutečně demonstrativní krok, tedy důkaz o tom, že něco podnikáte, ale praktické důsledky jsou omezené. Finanční instituce takto postupují interně nebo také externě, využívají poradců, chtějí mít zprávy, ale omezují oblast výzkumu, oblast pátrání, takže si zaškrtnou příslušná políčka a v podstatě se tak pojišťují v pří, pro případ problému. Myslím, že jediné, co je možné udělat, je retrospektivní pohled. Jako politici musíte zajistit, aby zákony odpovídaly účelu. A myslím, že Brook a Ronen už dlouho mluvili o tom, že většina toho, co se děje, neporušuje zákon. Takže je potřeba se podívat na minulé příklady, jak došlo v minulosti k odhalením a na tomto základě zlepšit zákony. Děkuji, pan Palan. Ano, pokusím se být stručný. Pokud dovolíte, navázal bych na ten argument o právnících a pak tu máte také účetní. Vždy se ptám studentů, co je to zač Goldman Sachs. V podstatě podle údajů z USA je to 3600 subjektů, 3600 subjektů, většina je v USA, ale teď jsem pochopil, že to je vlastně malý počet, protože pod tím se skrývají ty nástroje zvláštního účelu SPV a odhadl bych to celkově na 30-40 tisíc subjektů, právnických osob. A to má mnohé důvody, mnohé legitimní důvody, ale často to souvisí s arbitráží, daňovou arbitráží, finanční arbitráží. Kdo vytvořil takovouto složitou strukturu? Čtyř, pěti tisíc. Byly to v podstatě účetní firmy. A někdo rozumí té logice. Vytvářejí v podstatě jakousi knihu jednotlivých kroků. Je to de facto kniha o tom, kde, na jakém místě vytvořili jaký podnik. A po právníkovi klient chce, aby ověřil, že je to legální. Čili všechno je v pořádku. Všichni ví, za jakým je to účelem, ale právně je to korektní. Tak to funguje. Ale účetní mají opravdu velmi významný úkol a myslím, že v druhém panelu budou také mít slovo a jsem si jistý, že budou říkat naprostý opak. Ano, děkuji vám. Teď jsme ty komentáře trochu přetáhli. Teď mají slovo řečníci frakcí. Nejprve Luděk Niedermayer, EPP. Děkuji za slovo. Děkuji, že jste mezi nás přišli. Za, pro mě je to prozatím nejvýznamnější zasedání výboru pana. Nejprve pro pana Palana. Vy jste naznačil, že jste poněkud skeptičtí, skeptický ohledně dopadu některých iniciativ OECD, jako je například zveřejňování držitelů bankovních účtů. Takže chápu to správně. Myslíte si, že to má jenom omezený pozitivní dopad? Jak to napravit? Otázka na paní Harringtonovou. V prvé řadě mluvila jste o síti zprávců majetku a klientů. Musí tam být nějaký moment, kdy se snaží skrýt skutečného vlastníka a já se ptám, jaké struktury se používají. Z vašich písemných odpovědí jsem vyrozuměl, že trusty chápete jako nejnebezpečnější právní konstrukci. Co byste poradila státům EU, jak se vypořádat s trusty, které jsou mimo naše jurisdikce? V neposlední řadě pro Daniela Hola. Vy jste mluvil na začátku o tom, že některé jurisdikce vlastně záměrně vytvářejí určité nástroje, které se používají, aby v podstatě skryly ty finance. Takže jaká je vaše zkušenost? Jaké nástroje využívají takovéto jurisdikce? Co jste zatím vyskoumal? Děkuji, prosím, profesor Palan, jako první. Děkuji. Pokud je o OECD, mě na OECD vadí, že je to politická konstrukce, pohybuje se v politickém světě a členové jako Nizozemsko, Lucembursko, Spojené království, Irsko tady také působí a v tom všem se OECD musí pohybovat. OECD se jaksi snaží vytvořit univerzální pravidla a přimět různé země, aby s nimi byly v souladu. To je složitý proces, trvalo to už mnoho let a obávám se, že to nebude moc úspěšné. Alternativní přístup, který tu teď vnímám, je třeba si představit, že už tu celému světu nedominují dva, dvě mocnosti. Máme tu USA, EU, Čínu, Indii. Pokud někdo z nich vytvoří pravidla, nemusíme usilovat o globální pravidla, která je těžké dojednat, vyžaduje si to mnoho kompromisů. Pokud někdo z těch velkých hráčů, tedy z USA to teď bude složité, ale pokud ti velcí hráči budou spolupracovat, dokážou mnohem více než OECD. OECD nemůže mnoho dělat v té politické situaci, ve které se nachází. Děkuji, profesorka Herringtonová. Děkuji, pane Niedermayere, za otázku. když zprávci majetku chtějí skrýt skutečné vlastnictví. Já bych řekla, že jde jim o to prakticky pořád, kdyby to naopak nechtěli udělat. Možná, když zavřou oči a sní o své vlastní hromadě peněz někde offshore. Ale to skrývání je první věcí, kterou má zprávce majetku na mysli, protože celý ten systém spočívá na utajení. Podívejte se na ten můj diagram. Ten kombinuje tři struktury, trusty, nadace a korporace. A bylo by běžné, kdyby všechny tři stavební bloky utajování byly používány současně. Je potřeba zakrýt identitu skutečného vlastníka. Už jsem řekla, že trusty budou čím dál oblíbenější. Když se používáme na důsledky Panama Papers, Podívejme se na data zveřejněná ICIG a tam se dozvíme něco o podnicích vytvořených nadacemi nebo Mossack Fonseca, protože podniky a nadace jsou právní subjekty a mají právní požadavky. Něco někde musí být registrováno. Ať už je to nominovaný akcionář nebo ředitel nebo skutečný majitel. Někde je to na papíře něco, nějaká dohoda. A to je vše. Většinou se o ničem dalším nedozvíme. A když dohledáme trusty, pak narazíme na zeď, za kterou nevidíme nic. Děkuji. Pan Hall? Děkuji. Já bych možná navázal na předchozí informace od Brook. Ten ekosystém nejde o jedno zkažené jablko, pokud jde o ty jurisdikce. Já jsem narazil na často složité problémy, spletité věci v různých jurisdikcích a myslím, že třeba při vymáhání dluhu často narážíte na rozšíření, rozložení rizik na mnoho jurisdikcí. Třeba máte podnik v jurisdikci X s účtem v jurisdikci Y a má soudní případ a transakce v jurisdikci Z. A vy chcete vašim oponentům předložit problém. Některé jurisdikce jsou samozřejmě lepší než jiné a není určitě skandální říct, že třeba Kukovy ostrovy nebo Seychely jsou méně transparentní než USA. Často zaznamenáte jurisdikce, které nejsou tak vysoko v žebříčku Transparency International, pokud jde o korupci, jak by mohly být, pokud jde o vedení sporů v Dominikánské republice nebo ve Venezuele, tam mohu z osobní zkušenosti říct, že to není jednoduché, ale jak řekla Brook, mohli bychom výjmout Panamu z té globální rovnice a prakticky nic by se nezměnilo. No, děkuji. Za sociální demokracii kolega Juan Fernández López Aguilar, prosím. Děkuji, pane předsedo. Mám otázku pro pana Daniela Hola. Děkuji za vaši účast, děkuji všem panelistům. Sledovali jsme vaše vystoupení s velkým zájmem, ale konkrétně k tomu, co jste řekl, pane Hole, navážu také na vaše písemné vystoupení prezentaci vašich zkušeností, vaší kariéry, na čem jste pracoval. Výslovně říkáte, že celá ta akce pana Mapípy z vás nepřekvapila. Mnohé z nás to nepřekvapilo. Ale vy mluvíte o určitém narrativu, o tom, jak právníci, právní firmy daňoví poradci, účetní, všechno toto umožňují prostřednictvím trustů, nadací, fiktivních společností, které vždycky vytvářejí zdání, že dodržují zákon, i když ho vlastně obcházejí, tedy ducha zákona, ale také vlastně celý právní systém. a je na čase být explicitnější. V závěru totiž říkáte, že jediný způsob, jak tomu zabránit, je zabránit tomu, aby, v tom, aby se v tom točilo tolik peněz. Ale neříkáte to konkrétně. Říkáte samozřejmě jasně, že malá firma by na to nestačila, že je třeba zastavit ten růst, nenechat rozrůst tento přístup k získávání majetku. Takže jak konkrétně bychom mohli vrhnout světlo na činnost právníků, poradců a podobně? A za druhé chci se zeptat, jak odradit tyto zprostředkovatele od eh, propagací agresivního daňového plánování a konečně jak rozlišit právo poskytnout poradenství klientovi od zneužívání tohoto vztahu mezi klientem a poradcem, nejenom právně, ale také eticky. Děkuji. Teď byly otázky soustředěny výlučně na pana Hola. Už jsme spotřebovali dvě a půl minuty na tuto otázku, takže prosím o odpověď. Dobrá, jak vyřešit problémy světa jedním jednoduchým krokem? Myslím, že jste se ve svém příspěvku dotkl celé řady věcí. Mluvím z vlastní zkušenosti. Prošel jsem jednotlivými případy, kdy jsem stíhal dlužníky, ti měli dobré poradenství, snažili se vyhnout svým povinnostem. Ale myslím, že ta výzva, před kterou tu stojíme, je následující. Zda, ať už já stíhám dlužníka, nebo je to nějaký státní orgán, Jde vždy o zaměření na určitý subjekt, jednotlivce. A ten hon bude pokračovat do budoucna, pokud se nic nestane. Ale myslím, že můžeme jednu věc zlepšit, když uvažujete o reformách. Je třeba identifikovat okamžiky pochybného chování. A to tak, že se zaměříme na ty zprostředkovatele, ty profesionály, je třeba na ně uvalit určité povinnosti, jako tom mluvila Bruk. Nechci uvalit morální povinnost ještě nad rámec všech těch právních povinností, které mají ti zprostředkovatelé. Mnozí správci majetku jsou kreativně v mezích zákona a pouze kreativně nakládají s duchem zákona. Ale já navrhuji, abychom k tomu přistupovali retrospektivně. Ne retrospektivní či retroaktivní trestání, to ne, ale podívat se na případy, kdy nesouhlasíte s tím, jak to probíhalo. Co byste udělali jinak? Jak by ten zákon měl vypadat? Já vím, že je to globální problém. Nemyslím si, že případ Panama Papers pouze odhalil několik případů zneužívání offshoringu, ale je to velký biznis. Zapojeno je mnoho lidí, takže ať už je třeba zapojit eh, státní zástupce v jednotlivých zemích, nebo zapojit více soudy, nebo regulatorní orgány pro banky nebo účetní. Myslím, že tu byly případy, kdy odborníci, profesionálové nejednali ani podle litery zákona, jak měli. A myslím, že v takovém případě zákonodárci musí ty zákony změnit. Děkuji vám. Nyní profesor Bernd Luke, EKR. Ano, děkuji, pane předsedo, budu hovořit německy. Moje první otázka směřuje na pana Palana. Vy jste mluvil o třech kategoriích technik. Utajování, arbitráž, engineering a deriváty. Já jsem ten třetí bod nepochopil. Můžete to prosím fakticky objasnit, proč deriváty jako finanční nástroje, které slouží čistě legitimním účtům, také nástrojem pro obcházení daňových povinností nebo pro praní špinavých peněz? Druhá otázka opět pro pana Palana a také na paní Harringtonovou. Oba jste mluvili o tom, že je potřeba se zaměřit na správce majetku, na zprostředkovatele. Je třeba z nich udělat cíl našich politik a je potřeba vytvořit nové podněty. Pane Paláne, mluvil jste o tom, že bychom výměnou mohli ulehčit tu regulaci, ale pokud je o ty podněty, pobídky, co to má znamenat pro správce majetku? jak si potom mohou vydělávat, mít zisky, když potom vědomně zruší velmi ziskový podnik, který se jim nabízí. Myslím, že toto vyjádření z vaší strany bylo velmi neurčité. Můžete to prosím upřesnit? Třetí připomínka, velmi stručně. Nemluvili jste o repatriaci. USA mají celosvětový systém zdanění a zdůrazňují, že zisky nabité v daňových oázách mají být repatriovány a zdaněny. Samozřejmě vím, že se mnozí zdráhají, ale obecně USA kladou důraz na repatriaci těchto zisků. Můžeme o něčem takovém uvažovat, jak si dohnat to, to zdanění, ke kterému nedošlo? Děkuji, profesor Palan. Dobrá, děkuji. Já se zaměřím na první otázku a Brook pomůže vyřešit tu nejasnost, o které jste mluvil. Máme jen dvě akademické publikace o derivátech, svopech eh, pro případy obcházení daňové povinnosti. Jednak je tu studie z USA z roku 2012, která hovoří o obcházení daňové povinnosti pomocí derivátů, a to v řádu 100 miliard dolarů ročně. Podívejme se například na FUCI 500. Je to obrovský zisk v porovnání s tímto indexem. A jinak eh, začínáme spíše studovat tento velmi složitý problém. pokud je o zdanění, to nastává v určitém okamžiku, ne před uzavřením daného, dané transakce. Pokud je o derivace, deriváty a swapy, můžete změnit načasování, také místo uzavření transakce. Můžete to odkládat prakticky ad infinitum. Můžete změnit typ úroky na vlastní kapitál a naopak můžete vlastně úplně přetvářet vznik daňové povinnosti, takže nakonec úplně zmizí. To je pak je ještě úplně jiný svět, měnová politika, banky a tak dále. My, kteří pracujeme na daňových otázkách, tomu úplně nerozumíme. Ale chápu, že když změníte načasování daňové povinnosti pomocí swapu, tak se můžete vyhnout dani. Takže je to obrovský problém, začínáme se tím zabývat a kdo nás financuje? Vy, Evropská unie. Takže tomu jsem samozřejmě rád. Děkuji. Uh, no, pane profesore Luke, já se musím uh, omluvit. Uh, jak vaše Němčina, tak anglické tlumočení bylo tak rychle, že jsem nezachytila otázku. Mohl, mohl byste ji zopakovat, prosím? Tak já, já to zkusím anglicky. Mě by zajímala, jaká je struktura eh, pobídek, eh, jakým způsobem cílit na ty správce bohatství, správce majetku. Eh, momentálně tito správci mají zisk z operací, které kritizujeme. A pokud by nějakým způsobem s námi spolupracovali, tak profesor Palan uznává, že je tu problém. Otázka zní, ale pokud, odkud bude plynout jejich zisk, pokud s námi budou spolupracovat? Jak jsem už zmínila, tak eh, zisky z tohoto eh, průmyslu jsou eh, velice nízké a nestálo by nás mnoho zařídit, aby se to nevyplácelo. Jenom se podívejme na e, FATKA. E, to je něco málo papírování a už to vlastně převážilo misky vah pro držitele amerických pasů. A to, co navrhuje Ronan, tedy FATKA pro Evropu, to by možná stačilo, aby podobná situace nastala v Evropské unii. To by stále ještě samozřejmě e, zbyl celý svět lidí, kteří z toho budou mít zisky v Rusku, bývalých sovětských satelitech, ve východní Asii, Latinské Americe, Africe. Tam možná spolupráci nezískává získáte, ale pokud eh, vyřadíte tento biznis z provozu v Evropě, tak to už by byl poměrně zásadní tah. Momentálně eh, generují zisky dvěma způsoby. Buď eh, si účtují procenta z těch aktiv, které mají ve své správě, jak říkal Daniel, dejme tomu 15%, anebo mají nějaký pevný honorář. Někteří z těch, se kterými jsem hovořila, to jsou lidé, kteří obsluhují, dejme tomu, 5-6 rodin, ale to jsou multimilionáři a oni si účtují pevná čísla. Například za, za zřízení eh, offshoreové struktury 75 tisíc dolarů. Eh, do toho není zahrnuta, eh, zahrnuto poradenství s místními aktéry. To je zkrátka honorář tohoto konkrétního člověka. Takže pokud chcete, aby zařízení toho papírování bylo dražší, tak to by možná stačilo na to, aby od toho upustili všichni Evropané. Dobře, děkuji. Máme ještě 6,5 minuty. Další na řadě je Maite Ruiz z Alde. Děkuji moc krát, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat všem řečníkům za jejich příspěvky, protože jsou extrémně důležité a extrémně užitečné musíme se zabývat myšlenkou eh, regulace a nějakou naší evropskou fatka. Eh, musíme se zabývat tím, jak eh, zvýšit náklady na ty zprostředkovatele. Je důležité nejen se zabývat dlouhodobými mezinárodními normami, ale musíme pracovat i na naší úrovni. Já bych chtěla položit ještě doplňující otázku k tomu, co jste říkali. A sice, bylo by správné, kdyby naše členské státy eh, kriminalizovali eh, takovéto podvodné nebo korupční aktivity, kterou provádějí banky a zprostředkovatele a zavedli eh, závažné sankce, které by měly ekonomický dopad a odrazující efekt. Nevylučujme možnosti odnětí svobody například. Takže vedle regulace, jako je FATKA, možná bylo by možné e, využít takovýchto e, pobídek pro odrazení od těchto aktivit? Kdo chce odpovědět první? Prosím, pan Hall. Já si myslím, že to je fascinující nápad. Myslím si, že by to eh, patrně fungovalo. Myšlenka eh, evropského fatka by byla užitečným začátkem, užitečným výchozí bodem. Eh, jenom bych se odchylil od svých kolegů v panelu v tom, že, a to je patrně dáno tím, s jakými lidmi musím pracovat. A sice myslím si, že náklady na poradce pokud se zvýší, tak oni zkrátka budou platit víc, protože pořád ještě to bude levnější, než splňovat eh, daňové zákony na celém světě. Takže pokud chceme zatlačit na eh, zprostředkovatele, eh, tak samozřejmě ekonomický tlak bude užitečný, to ano. A myslím si, že pokud by se dali vytvořit zákony, které by na ně uvalovaly vyšší odpovědnost nebo by to kriminalizovali, tak to by byla výzva. Myslím si, že by to bylo efektivní. E, myslím si, že tomu by pomohlo také e, to, jak to funguje v Americe s FATKA. E, myslím si, že vyhrožovat kriminálními sankcemi to si myslím, že opravdu způsobilo změnu chování a o něco takového se musíme pokusit, ale není to jednoduché. Děkuji, chce to někdo doplnit? Krátce, prosím. Já si nejsem jistá, eh, jestli zavírat do vězení správce majetku nebo jim tím vyhrožovat, jestli by to změnilo jejich chování. Mohlo by u těch, kteří sídlí v Evropě, nebo by to mohlo způsobit, že se přesídlí mimo Evropu. Mnozí z nich jsou už teď eh, mimo eh, jurisdikce Evropské unie například na Kajmanských ostrovech, na Kukových ostrovech. Už teď dochází k masivnímu pohybu na východ. Ta tradiční centra správců majetku to bylo vždycky Švýcarsko, Lucembursko, Spojené království, ale postupně se to posouvá na východ. Do Singapuru například. A tresty odnětí svobody pro zprostředkovatele by tento pohyb možná jenom urychlili. Děkuji vám. Další otázku má Miguel Věgaš z GUE. Kde pak je? Prosím. Děkuji. Já mám dvě krátké otázky. Za prvé pro pana Ronana Palana. Je nutné nějakým způsobem posílit eh, administrativní kapacitu eh, v zemích, eh, jako jsou státní zastupitelství, finanční úřady, tak, aby mohlo docházet k žalobám za případy daňových úniků a praní špinavých peněz. Mají na to členské státy dostatek peněz a dostatek zkušeností? Myslíte si, že by měly být proaktivnější? protože jinak jsou odkázáni pouze na due diligence a nikam dál se nedostanou. Potom mám další otázku a ta se týká střetu zájmů. My máme eh, due diligence eh, u orgánů, kde dochází ke střetům zájmů mezi jejich vlastními zájmy a tím zájmem poskytovat eh, due diligence. Tady mě zejména zajímá případ Izraele. Tam s tím mají určité zkušenosti a mě by zajímalo, nakolik je, by bylo užitečné, kdybychom se pokoušeli překonat tento problém střetu zájmu. Děkuji. Kdo začne? Profesor Polan. No, já si myslím, že otázka kapacit je nesmírně důležitá. Já si myslím, že my nemáme přesná čísla, ale myslím si, že to je eh, v součástí té studie, že ta kapacita se snížila Vlády hledají způsoby, eh, jak škrtat výdaje, tak, aby vlastně snižovali výdaje ze státního rozpočtu. Eh, pokud se podíváme například na tu strukturu, kterou tady popsala eh, Brook, tak něco takového prošetřit je nesmírně, nesmírně drahé. Je to mimořádně drahé a potřebujete se nějakým způsobem rozhodnout ohledně svých příjmů. Jak své příjmy utratíte z hlediska státu? Pokud jde o konkrétní spolupráci, tak to je těžší. Já vím o někom, kdo pomáhal eh, Spojeným státům s Exxonem. Exxon eh, má 60 různých účetních knih. Každá z nich je obrovská a potřebujete spoustu zkušeností a dovedností někoho vašeho kalibru, a potřebujete spoustu času, abyste se nějakým způsobem začal orientovat v tom, co se nazývá Exxon. Kapacita je obrovský, obrovský problém. A myslím si, že s tím souvisí to, že evropské země budou patrně muset eh, ne tolik reagovat na eh, Trumpa a vynakládat peníze na obranu, ale spíše se soustředit na tuto problematiku. To si myslím, že by bylo vhodné. Děkuji. Kdo to chce doplnit? Krátce? Ne, dobře. V tom případě se dostaneme k další otázce. E, to jsou zelení Ernest Urtasun. Děkuji, pane předsedo. E, já mám dvě krátké otázky. E, nejprve na pana Hola. My jsme hovořili celé ráno o těch negativních pobídkách. To je užitečné. Komise má také konzultaci na toto téma. Musíme ale eh, pochopit, jak fungují ty zisky, pokud chceme vytvářet pobytky. Jak to tedy funguje? Eh, je to nějaká fixní částka, kterou ti zprostředkovatelé dostávají, nebo je to procento z toho, eh, co spravují? Jak to přesně funguje? Protože chceme-li vytvořit negativní pobytky, tak musíme vědět, jak to funguje. To je první otázka. A druhá otázka na paní Harrington. My jsme právě vydali zprávu za zelené, eh, ve které jsme prověřili, že z 20 největších zprostředkovatelů je 8 eh, bank, dvě konzultační firmy a ten zbytek eh, jsou různé společnosti a advokátní kanceláře. Tak je to z vaší zkušenosti, odpovídá to těm proporcím, zhruba 40% bank, je to zhruba to číslo, ke kterému jste došla i vy? A má druhá otázka se týká dohledu. Vy říkáte, že, nebo řekli jste něco, jakože e, pravidla jsou vymáhána, ale složitým způsobem, že e, je že ten duch zákona je jinde. Tady si myslím, že máme opravdový problém s dohledem, zejména s vymáháním pravidel proti praní špinavých peněz. Ti zprostředkovatele pod žádným dohledem nejsou, takže máme tu problém s regulací, s vymáháním předpisů pro zprostředkovatele. Děkuji. Vy jste se ptal na to, jakým způsobem jsou odměňováni správci majetku. Já jsem uvedla dva příklady, buď procenty z aktiv, anebo fixním honorářem. To záleží na tom, s kým jednáte a také na velikosti vašeho majetku. Když si představíme to jedno procento těch nejbohatších na světě, tak ti jsou také značně segmentovaní. Jsou to lidé, kteří mají mezi, milionu až pěti, mezi milionem a pěti miliony eh, investovatelných aktiv, které mohou eh, předat eh, správcům. To jsou ale spíš takoví ti pěšáci pro zprostředkovatele. Ti pro ně nejsou dostatečně bohatí, dostatečně lukrativní. To jsou lidé, kteří jsou v rukou bank, jako je HSBC nebo velkých účetnických firm a e, v podstatě ti často fungují e, na procenta, protože to je nejvhodnější a nejpříhodnější a jiní zase jsou placení podle projektu. Když se podíváme na těch zhruba 150 tisíc lidí na světě, kteří mají 30 milionů dolarů a více investovatelných, tak ti většinou neplatí procenta, ale platí fixní honorář, e, který si vyjednají a eh, ať už tomu věříte nebo ne, tak ti dostanou lepší cenu eh, než ti méně bohatí, protože jejich majetek je větší a tím pádem zajímavější. Z těch organizací, eh, se kterými já jsem hovořila, tak to byli většinou právníci a těsně za nimi účetní. Takže v podstatě advokátní kanceláře a účetní firmy jsou na tom tak zhruba stejně a tvoří velikou většinu zprostředkovatelů. To pak jsou, pak jsou ještě další, ale ty je opravdu těžké vystopovat. A konečně, já nevím, vy jste, vy jste říkal, že se vymáhá duch zákona a ne litera. Já si myslím, že je to naopak. Ti zprostředkovatele se drží zhruba jeden nanometr od čáry, kterou vytyčuje zákon. Te, zákon neporušují, porušují jeho ducha. Regulovat je můžete, ale bude vás to stát spoustu peněz a na to oni spoléhají. Právě proto byli Izraelci tak rychlí a řekli si, nemá cenu sledovat každého jednotlivce, který porušuje ducha zákona. E, proč bychom e, pro ně nesatraktivnili dodržování zákona? Ještě krátké doplnění? Ne? Dobře. V tom případě jdeme na další otázku. No ano. Já bych chtěl ještě něco říci. Pokud vím, tak všechny velké banky mají interní oddělení, mývá různá oddělení, e, teď to změnili na neutrálnější název, a to je v podstatě oddělení daňového plánování. A toto oddělení se skládá z dobře placených právníků, účetních a tak dále, a jejím, jejich úkolem je hledat nové díry v zákoně a potom to e, prodávat. To je v podstatě centrum zisku. Tohle je jejich živobytí vymyšlení těchto eh, děr. A proč to může mít Goldman nebo někdo takový? To proto, že je to součást většího biznesu. Jde tady o to eh, udržet si klienta. Eh, mnoho z těch aktivit nemá nic společného s tím, o čem se tady bavíme. Nicméně, tady nejde pouze o ty správce majetku, což je velice specializované odvětví. Každá banka má takovéto oddělení. Oni to mění ty názvy, teď se jmenují jinak, možná víte, jak to teď je. Děkuji. Nyní David Coburn za EFDD. Hello? Yeah. Uh, no one, please and gentlemen. Dámy a pánové, myslím si, že nikdo nechce napomáhat korupci a trestné činnosti, ale mnozí lidé eh, mají pocit, že socialistické, skorumpované a kriminální vlády tady v Evropě, v Evropské unii teď nebo v budoucnu možná eh, ukradnou lidem eh, jejich eh, těžce vytřenou práci. Ne každý je křivák nebo skorumpovaný nebo zdědil svůj majetek. Někteří eh, si, někteří si ho vydělali prací a chtějí si ho uchovat a předat svým dětem. Podívejme se na to, co se stalo v Řecku. Tam v podstatě byly splundrovány účty některých eh, lidí, což ukázalo, jak prohnilá je Evropa a jak skorumpovaný je systém vládnutí jak v Řecku, tak v Evropské unii. Eh, v Evropská unie Eh, už v podstatě nemá účetnictví v pořádku 20 let. Už se dostávám k otázce. Někteří lidé nezapomněli, co se stalo během eh, druhé světové války, kdy byly zabaveny, byla zabavena aktiva. Ne každý věří EU, ne každý věří vládě a má proto své důvody a zkušenost. Eh, tak otázka, jak vybalancujeme omezování eh, daní, eh, daňových úniků a korupce a přitom umožnit lidem eh, uchovat si své tvrdě vydobité peníze a ne přepustit je skorumpovaným ideologickým vládám. Ve Spojených státech právě došlo k revoluci, byl zvolen prezident Trump, protože lidé nevěřili vládě. Ta, a právě to se nyní děje v Evropě. Jsou tu obavy, je tu znepokojení a e, já chci, aby lidé měli možnost si své peníze uchovat, ale přitom, aby se zabránilo korupcím a podvodům. Děkuji. Eh, ohledně prezidenta Trumpa a Brexitu eh, se tu dnes nebavíme, takže věcnou otázku pouze. Prosím, pane profesore Palane. Eh, rád na to odpovím. A mám za to, že existuje legitimní kritika vůči různým vládám a dokonce i Evropské unii nebo jiným zemím, ale podle mého názoru je důležité ptat se, jestli někteří lidé, jenom protože jsou bohatí, mají možnost uniknout problému, zatímco zbytek populace 95% možnost nemá. To znamená, problematika offshoringu mm, eh, eh, není problematikou vlastně eh, vlád, ale eh, otázkou je, zdali obhajujete to, eh, že ti, kteří jsou mocní a bohatí, mají možnost se problémům vyhýbat a přenechávat ty problémy jiným. Pokud se eh, neptáte zrovna na to, tak vaše otázka je irrelevantní. Já se ptám na změnu práva také samozřejmě. Dobře, zkrácená verze. Vaše připomínky mi velmi připomínají způsob, jak eh, si eh, manažeři bohatství eh, představují svou práci. Například byla tam otázka v dotazníku, jak si manažeři představují svou práci. Myslím, že je užitečné představit si, jak takový manažer bohatství vnímá svět. A to, co mnozí tito manažeři věří, je, že oni chrání tvůrce bohatství před ilegitimními vládami. To v podstatě zjistíte, když eh, procházíte i eh, texty eh, vzdělávání nebo výcviku manažerů bohatství. A jestliže tedy chcete zasahovat eh, do toho, tak musíte napřed pochopit, jak si myslí, eh, jak eh, myslejí a co vidí, jak vnímají svět. Mají starosti například o inflaci. Tam jsem v Argentině jsem vedla rozhovor s jedním člověkem, který řekl, musím dostat peníze mého klienta ze země, protože my máme 30% inflaci a to ohrožuje jeho bohatství. A navíc, jestliže klienti Eh, si eh, se chtějí eh, vyhnout daním, pak samozřejmě eh, mohou mít eh, určitý strach eh, o své bezpečí. To znamená, že podle nich dělají správné věci. Tady nejde o to pouze, jak se vyhýbat zákonům liteře a ducha, duchu, ale oni skutečně chtějí chránit bohaté lidi, protože je vnímají jako ohroženou skupinu. Takže tady jde o to, jak k ním přistupovat. Děkuji vám za frakci ENF Mario Borgesio. Děkuji vám, pane eh, eh, prezidente. Pane profesore Palane, vy jste do naší diskusy vnesl nový aspekt, který je pro mě velmi důležitý, a sice eh, otázka utajení. Řekl byste nám něco podrobnějšího o té úrovni utajení, také na těch nejvyšších úrovních, protože já mám za to, že jsme pouze poodhalili um, onu oponu utajování, když jde o ty eh, vysoké eh, částky majetku. Můžete tedy říci více o tom utajení? Uh, ku prospěchu těch, kteří případně i rozhodují, například eh, ve vztahu k derivátům. I o nich jste hovořil jaká je tam situace. A pak eh, otázky na, dvou, na dva další eh, řečníky, paní profesorku Herringtonovou a pana doktora Hola. Rád bych věděl, zdali ze svých zkušeností a kontaktů s eh, strukturami soukromými i eh, veřejnými, eh, které se zabývají ochranou majetku a bohatství, se dozvěděli ještě něco navíc, co by mohlo být užitečné a co by mohlo osvětlit, jak například jsou propírány obrovské zisky obchodování s drogami a organizovaného zločinu. Děkuji. Tak to byla celá řada velmi důležitých a závažných otázek. Já se zaměřím pouze na některé z nich, ostatní přenechám kolegům. Myslím, že musíme koncepčně eh, oddělit utajení, onu opacitu a pak ten finanční inženýring. Eh, takže to utajování jako eh, ustanovení je na úpadku. Má to například jurisdikce Jersey, Kajmanských ostrovech, Delawareu kde v zásadě neex- není způsob zjistit, kdo je majitel eh, toho, kterého subjektu. Vytvoříte strukturu, v rámci níž eh, ta struktura eh, se jeví být řízená místními řediteli, a neexistuje tam žádná vazba k těm skutečným majitelům. Například bankovní tajemství eh, ve Švýcarsku. Takže to je jedna forma. Další forma je ona zamlženost, opacita. Když se podíváte na struktury, které zde prezentovala Brook, eh, tak eh, jsou tam určité prvky, které jsou tajné, například u trustu. Ale v jiných případech vytváříte velmi složité struktury, které jsou nepřehledné a je velmi eh, složité pak dohledat, kdo vlastní co, komu co patří. Existuje celá sada mezinárodních nařízení, předpisů, které eh, úspěšně do jisté míry závoj eh, utajení poodhalili. Ale mm, ta míra utajení, která platila ještě před 15-20 lety, už dnes neexistuje po mém soudu. A jelikož to už není k dispozici, tak se eh, zvyšuje něco jiného nebo šíří něco jiného, ona opacita, protože zatímco to utajení naráželo na jednu eh, jurisdikci, tak ta opacita se eh, eh, vyhýbá nebo má schopnost vyhnout 50 různým jurisdikcím, ale také zasahuje do 50 jurisdikcí. To znamená přesun od utajení směrem k zamlžování, složitosti, opacity, to znamená příliš nebo přes příliš složitým strukturám. Deriváty nesouvisejí s utajením odbojováním. To je pouze využívání nesmírně komplikovaných eh, technik, kterým eh, lidé nerozumí, eh, v zájmu měnit strukturu. A vytváří to zejména různé nebankovní subjekty. Děkuji, pan Hol. Stručně jedna minuta. Já se domnívám, že pokud jde o vaši poslední otázku, to znamená, jak potírat eh, toky fondů a eh, praní špinavých peněz. Myslím, že eh, Spojené království mají zajímavý přístup. Když eh, žijete v Belgii a pošlete americké dolary do banky v Singapuru, tak to zanechá určitou stopu v USA, protože se jedná o dolarové transakce. A myslím, že americká eh, eh, vláda tyto informace o transakcích transferech a transakcích využívala při eh, potírání hm, obchodování eh, s drogami eh, organizované hm, zločinu a tak dále. Myslím, že Evropa by mohla dělat něco obdobného, to znamená, aby úřady měly možnost vystopovat transakce v, euroch, v eurech z jedné země do druhé a to je velmi významný a mocný nástroj pro úřady. Děkuji. Posledním řečníkem tohoto panelu je Markus Ferber. Pak máme ještě další dva a čtyři ke čtyři, ale budeme muset zanedlouho zahájit druhý panel. Takže Markus Ferber za EPP. Já vám děkuji, děkuji také za velmi zajímavé informace. Pane pana Palane, vy jste označil Evropu jako obra, jako giganta který může eh, sjednávat dohody. Ale i zde máme určité daňové ráje. Eh, bylo to zjevné i z folí eh, profesorky Ringtonové. A když se podívám například na transfery do Švýcarska a Hongkongu, tak Evropané tam hrají velkou roli. Nemyslím, že se nám rychle podaří interně sjednat takovou dohodu FATKA po americkém vzoru. A proto otázka, jestli ty nástroje, které máme, to znamená směrnice o praní špinavých peněz, penězích penězích, eh, vysledovatelnost eh, finančních toků, anebo také akční plán k potírání plánu, vyhýbání se daňovým povinnostem. Je to správný přístup. A eh, za druhé, pane Palane, pokud bych byl chudý člověk a dostal se k penězím, tak eh, samozřejmě prvním, první pohnutkou je vyhnout se daním, ale druhou je také mít něco z těch peněz. To znamená, musím umět organizovat zase zpětné toky těch eh, peněz, anebo v případě dědictví. Dědic, otcové chtějí mít přístup k tomu majetku. To znamená, jsou případy, kdy chceme zase ty peníze eh, navrátit eh, k sobě. To znamená, jaké jsou tam techniky nebo možnosti vyhnout se dohledu daňových úřadů. Eh, děkuji. Kdo začne? Profesor Palan. Myslím, že máte pravdu. Politika Evropské unie to znesnadní, ale to je cesta vpřed, eh, po mém soudu. I když Fatka je pod palbou kritiky, a vím, že osoba, která tvrdí, že napsala tato pravidla, je tam víc těch osob, které to napsali, každý tvrdí, že to napsal on nebo ona, ale um, on, oni si myslí, že to, co USA udělali, bylo ilegální. Máte pravdu. Stávající pravidla v Evropě, myslím, E, nejsou velmi vhodné pro to, čeho vy chcete dosáhnout. E, e, v příštím roce vstoupí v platnost automatická dohoda o výměně. To je sice fantastické, ale my nyní zkoumáme i techniky, které se pod tím skrývají. Myslím, že to bude mnohem mocnější nástroj než cokoliv, co má Evropa v této chvíli k dispozici VAPS. Myslím, že to je eh, taková eh, přechodná fáze eh, ten systém předtím selhal. Zpočátku tedy vypadal úspěšně, ale VAPS, myslím, se zaměřuje na korporátní arbitráž a existuje tam už i prvek týkající se SWOPu z mnoha důvodů. Nemám, myslím, nemáme čas eh, se na ně zaměřit, ale BAPS, myslím, nedosáhne svého cíla, cíle, ale myslím, že to neznamená, že BAPS je eh, vlastně mm, konec eh, tohoto příběhu. Bude se to dále rozvíjet tak, aby z toho byl velký úspěch. Děkuji, profesorka Heringsnová. Já souhlasím, že dosažení politického koncenzu o evropské eh, verzi FATKA eh, je velmi ctižádostivé, protože tolik národů a států má eh, různorodé zájmy. Někteří využívají Eh, možností offshoreového systému a přitom to chtějí eh, vymítit eh, v jiné zemi. Takže jak bohatí lidé, kteří využívají těchto služeb, mají přístup k penězům, to je velmi triviální. Tři způsoby vyjmenují. Jestliže si pošlete peníze offshore a s spolupracujete se mnou jako zprostředkovatelkou, ale potřebujete zaplatit účty, tak určitě nebudete platit eh, daně. Za prvé, já zaplatím přímo vaše účty, eh, například eh, účty za soukromé školy vašich dětí, budu platit hypotéku za vaš, vaše sídlo nebo leasing za Maserati a já ho ostatně vlastním oficiálně, to znamená, vy nejste tou zdanitelnou jednotkou v tomto případě. Za druhé, druhé, chcete-li skutečně hotovost, tak si vytvoříte eh, jakýsi eh, podnikový trastový eh, vztah a to není zdanitelné. A nebo další možnost, máte malou plastovou kartičku a vyberete si z bankomatu peníze. To také nepodléhá daním. Poslední slovo má pan Hall. když eh, se podívám na tento problém, tak si musíme uvědomit, že banky se historicky mění a eh, jednají velmi proaktivně, zejména pokud jde o eh, transfer peněz z jedné zemi do druhé a také pokud jde o možnost vyhnout se poplatkům je tady možnost, aby se banky také e, podílely na e, výnosech takovýchto transakcí, na e, určitých provizích a to musíme podvázat. Děkuji. Děkuji všem řečníkům. Eh, celkem 11 kolegů mohlo položit otázky našim eh, eh, třem řečníkům. Každý z nich podal 9 mm, až 11 odpovědí. Bylo to velmi plodné. Máme také vaše písemné odpovědi a srdečně děkuji. A ten seznam Catch the Eye se uplatní v druhém kole. Nyní to už není možné. Bohužel budu muset zahájit už druhou část našeho slyšení. Chci srdečně poděkovat našim řečníkům a přerušuji tuto schůzi na tři minuty eh, s tím, že poprosím eh, účastníky našeho panelu, druhého panelu, aby eh, zaujali místa za předsednickým stolem. Děkuji našim řečníkům, kteří nám velmi pomohli. Please, we will start the second... Dámy a pánové, začneme druhý panel. panel will now start. Čeká nás druhý panel. Zkušenosti z pohledu jednotlivých států, čekají nás prezentace. Máme nikoliv tři řečníky, ale pět řečníků. Navrhuji prvním dvěma pět minut na každého řečníka a Deset minut na posledního řečníka. Ale nejprve naše řečníky představím. Jako první je mezi námi Rupert Menhardt, předseda výboru proti praní špinavých peněz, Rady evropských advokátních komor a Richard Frimston, také je členem Rady evropských advokátních komor a odborník na témata související s daněmi, skutečným vlastnictvím a offshoreovými aktivitami. Rupert Manhart bude hovořit za oba, předpokládám. Pak tu máme Vima Majse, ředitele a Rogera Kaisera, hlavního poradce Evropské bankovní federace. Ti nám dnes představí pohled bankovní profese. Děkuji vám. A jako třetí je tu Stefan Vechel, profesor Stefan Vechel. Zabývá se globálními daňovými politikami v PricewaterhouseCoopers a pohovoří z pohledu účetnictví. Pokud jde o Združení Accountancy Europe, to má dnes důležité zasedání v Madridu, takže místo nich mezi námi vítáme pana profesora Vechla. Začneme prvními deseti minutami pan Rupert Manhart, prosím. Děkuji vám. Dobré dopoledne. Dnes tu mezi vámi jsme jménem Rady evropských advokátních komor. CCBE představuje advokátní komory a společnosti všech členských států EU, jakož i Norska, Islandu, Lichtenštejnska a Švýcarska. A kromě toho máme dalších 13 přidružených a pozorovatelských zemí. Celkově jsme zástupci jednoho milionu evropských právníků, více než jednoho milionu. Jsme rádi, že máme příležitost hovořit dnes s vyšetřovacím výborem a v určeném čase bychom rádi pohovořili o naší práci se zaměřením na boj proti praní špinavých peněz a řekl bych také pár slov o obcházení daňové povinnosti a daňovým únikům. CCBE podporuje boj proti praní špinavých peněz, aktivně se zapojujeme do překonávání existujících rizik a potenciálních rizik. Právníci mají závazky vyplývající z směrnice proti španí, šp, praní špinavých peněz EU a máme také mezinárodní standardy FATF. Právní profese je povinným subjektem, povinnou profesí ve smyslu směrnice proti praní špinavých peněz. Musíme mít souž, eh, odpovídající systémy a právníci podléhají hloubkové kontrole klienta, takzvané požadavky CDD Máme také požadavky podávání zpráv, když provádíme aktivity související s financemi. Současná směrnice proti, proti praní špinavých peněz výrazně vyjasňuje, za jakých okolností musí proběhnout plná hloubková kontrola klienta a právní profese, právníci z mnoha důvodů, jako například faktury, komunikace s klienty nebo bankovní požadavky používají formální procesy příjmu klienta, aby zkontrolovali vztahy s klientem, vztahy, které má klient, i v oblastech, které nepokrývá směrnice. Právník používá princip znej svého klienta, know your client. Klient není anonymní, máme tuto povinnost, ta původně byla deontologická, dlouho předtím, než se stala právní. Takže právník vždy ví, kdo je jeho klientem. Pokud právníkovi něco brání před identifikací klienta, musí z, té, musí z této profesní činnosti ustoupit. Musí od toho upustit. Právníci podléhají evropským harmonizovaným pravidlům v oblasti boje proti praní špinavých peněz, vnitrostátní legislativa a také advokátní komory implementovali dotyčnou směrnici EU a mají opatření proti rizikům souvisejícím s praním špinavých peněz. Zvyšujeme také povědomí našich členů. Jedna, musí, jedna věc musí být jasná. CCBE a advokátní komory a společnosti nikdy nebudou tolerovat jakékoliv kroky právníka, který vědomně se bude účastnit aktivity klienta, která souvisí s porušením zákona, s praním špinavých peněz, daňovými úniky a podobně. Naši členové podléhají velmi přísným sankcím případně také v některých jurisdikcích trestním postihům a administrativním postihům, jako je například vyloučení z advokátní komory a podobně. Samozřejmě v každé profesi se najde někdo, kdo pravidla nedodržuje, ale tak je tomu také mezi právníky. Existují právníci, kteří zákon překračují, ale podle nás je velký rozdíl mezi vědomým zapojováním se do nelegální činnosti a nevědomou účastí. Ten, kdo se do takovéto aktivity zapojí vědomně, je potom pojednáván jako jakýkoliv jiný zločinec to je třeba stíhat, je potřeba to jasně rozlišovat. Když se podíváme na ovšem případy trestního stíhání ve členských státech, pouze malý počet právníků je stíháno za to, že se nevědomky dostali do takovéhoto schématu. To znamená, že povědomí našich členů je opravdu velmi vysoké. Je také důležité porozumět otázkám profesního tajemství to se neuplatňuje, pokud se právník zúčastnil nelegálních kroků. Také imunita a profesní tajemství nikdy nebudou uplatňovány v případě, že dojde došlo k, trestne, k trestnému činu. Právní profese je vysoce regulovaná na vnitrostátní úrovni. A i když nemáme evropského regulátora nebo inspektora, tak stejně jako v mnoha dalších sektorech Existují národní regulátoři na úrovni členských států. Právní profese je tedy dobře regulována a na vnitrostátní úrovni existují regulační orgány a dohledové orgány. Podle nás tyto subjekty vydávají vhodné pokyny, berou vážně svou úlohu a svým členům poskytují důkladné proškolení. Navíc na vnitrostátní, evropské a mezinárodní úrovni existují pokyny a etická pravidla. Chápeme, že šetření se zaměřuje na celou řadu otázek, včetně například použití trastů. Proč to může být zranitelná oblast? Jak už jsme také dnes slyšeli. Jsme si dobře vědomi toho, že tady to riziko existuje a tuto oblast pokrývá jak FATF, tak pravidla EU a pravidla členských států. Je třeba zdůraznit, že trusty jsou obecně přijímaným způsobem zprávy majetku, zmocňující stranou nebo správcem jménem vlastníka. V rámci obecného obyčejového práva common včetně Anglie, Walesu, Irska, Austrálie a mnoho, v mnoha státech USA, trusty hrají významnou úlohu ve všech transakcích a je potřeba uznat, že trusty v právu common law nejsou známkou rizika. Ale abychom vyjasnili nevyjas, eh, eh, dosud nevyjasněné otázky nebo časté záměny či mílky v případě trastů, mám tu také kolegu Richarda Frimstona, který je odborníkem na tuto oblast. Abych to zhrnul, právní profese podporuje jasná, funkční a přiměřená pravidla pro boj proti praní špinavých peněz a proti daňovým únikům, ale také jsme si vědomi toho, že základní práva a právní stát jsou základním pilířem demokracie. Myslím, že na tomto pohledu se shodneme je velice důležité najít rovnováhu mezi regulací a transparentností na jedné straně a základními svobodami a také právem na soukromý život na straně druhé. Děkuji za pozornost. Děkuji vám. Slyšeli jsme tedy Ruperta Manharta a nyní bych rád dal slovo panu Vimovi Majsovi, výkonným ředitelem Evropské bankovní federace. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den všem, vážené poslankyně, vážení poslanci. Jsem skutečně poctěn, že se mohu zapojit do tohoto zasedání. Regulátoři jsou velmi významní pro finanční služby. Poskytují vhled do otázky transakcí, boje proti praní, praní špinavých peněz a řešení v budoucnosti a rád bych o tom slyšel více, ale dovolte mi pohovořit také stručně o práci Evropské bankovní federace. Naše federace zastupuje bankovní odvětví prostřednictvím svých členů národních bankovních asociací ve 32 zemích Evropy, tedy 28 členských států a země EFTA. Zastupujeme velké i malé komerční banky v Evropě. Federace vznikla roku 1960 a Jistě si dokážete představit, že vždy jsme důrazně podporovali jednotný trh v EU. Rozhodně podporujeme jednotný trh finančních služeb a politik, které podporují hospodářský růst. Jsme financova- eh, naše ekonomika je financována bankami. Banky eh, drží většinu úvěrů 75 na základě jasných pravidel. Bankovnictví patří k nejvíce regulovaným sektorům ekonomiky a to má své dobré důvody. Od počátku krize byly přepracovány mnoha pravidla, včetně pravidel o daňové transparentnosti a boji proti praní špinavých peněz. Evropská bankovní federace plně podporuje cíle boje proti obcházení daňové povinnosti, daňovým, proti daňovým únikům a proti praní špinavých peněz. Jde nám o stabilitu finančního systému prostě protože ho potřebujeme. Je to nezbytné pro naše přežití. Praní špinavých peněz, financování terorismu jsou hrozbou pro integritu finančního systému, jsou hrozbou pro bezpečnost. Takovéto příjmy kriminálních sil by měly být samozřejmě odříznuty. Jde nám o plné uplatňování legislativy. EBF samozřejmě důrazně odsuzuje daňové úniky a podvody, protože to narušuje jednotný trh finančních služeb, narušuje to mezinárodní scénu a je těžké pro banky v takovémto prostředí působit. Za poslední desetiletí výrazně narostla úloha bank jakožto výběrčích daní zprávy podávajících institucí a povinných institucí podle směrnice proti praní špinavých peněz. Myslím, že stojí za to říct, že úspěch boje proti praní špinavých peněz v posledních letech byl výsledkem spolupráce mezi bankami a příslušnými orgány, orgány vymáhajícími právo a také dalšími. Daňové úniky, podvody a praní špinavých peněz jsou globální problémy a proto, proto potřebují globální řešení. Ti, kdo se do, zapojí do těchto aktivit, využívají mezer, mezer v zákoně a přemístují své finance do jurisdikcí se slabým institucionálním rámcem. Takže potřebujeme globální přístup, to je nepochybné. Musíme na tom pracovat společně s evropským přístupem a, jak jsem řekl, struktura Evropské unie neusnadňuje hledání takovéhoto přístupu. Závazné seznamy nespolupracujících zemí, ty, které, tedy těch zemí, které nespolupracují a nedodržují příslušná pravidla, jako je boj proti praní špinavých peněz nebo společné standardy oznamování CRS, to musí být vytvořeno v multilaterálním rámci a podle jasných standardů. Navrhujeme zapojení mezinárodních odborných skupin proti praní špinavých peněz, také například na úrovni OECD, protože ať už se o OECD říká cokoliv, je to nepochybně důležitý orgán, kde, stá, kde se státy zapojí do diskuzí. A jak eh, řekl jeden profesor, neposuzujte pokrok s očima obrácenými dopředu, ale podle toho, kolik cesty jste urazili. Je potřeba na tom také pracovat v EU. V těchto fórech asistujeme vládám a institucím, poskytujeme odborné poradenství, vysvětlení a podobně jako vy potřebujeme jasnou situaci a jasné požadavky na banky. Přičemž je třeba zohlednit operativní omezení a rozměr konkurenceschopnosti. A pak také je tu oblast snížení rizika to může mít velký dopad na rozvojové země. Takže podporuji to, co navrhl profesor Palin. Je třeba pravidla vyjasnit, odstranit nepotřebnou byrokracii. Tady je budoucí úkol pro vás. Je třeba adaptovat pravidla o transparentnosti a AML, aby obstálo v budoucím vývoji celý svět se stává stále více digitálním. Opravdová digitální agenda musí eh, nechat otevřené dveře pokroku, aby byla, byla zajištěna technologická neutralita a hladký přechod k novým technologiím. Příležitostí je snazší elektronická identifikace klientů, nebo, jak říkáme eh, v kontextu AML, je potřeba ujasnit tento rámec. Je třeba vyjasnit vztahy s klientem v digitálním prostředí, kde se lidé nepotkávají tváří v tvář. Jsou tu také opatření jako vytváření tzv. černých seznamů. Bankovní sektor ovšem neváhá připomenout, že potřebujeme nezbytně nová pravidla můžeme jít cestou nějakého, nějaké nové dohody New Deal, protože když se podíváme na ten obrovský objem údajů, které souvisejí jen s Panama Papers, tak to je velký problém, protože pročtení všech těchto údajů by trvalo jednotlivci třeba 30 let. A i když nedokážu a nejsem schopen revidovat fungování jednotlivých bank nebo poskytovat v této věci zpětnou vazbu, rád odpovím na vaše otázky. Děkuji, pane Majsi. A nyní prosím profesor Steph van Weyl za PricewaterhouseCoopers. Je to jeden z lídrů na trhu v této oblasti. Uh, děkuji vám, pane předsedo. Dobré ráno, vážení poslanci parlamentního výboru. Tak jako když jsme vystupovali před výborem TAX v tomto parlamentu, eh, PVC eh, by ráda vyjadřila potěšení z pozvání a mohu říci, že ostatní organizace, které jsou zastoupeny u tohoto panelu, eh, jsou vlastně sektorové organizace zastupují celou profesi a já tady tak trochu vyčnívám v tom smyslu, že pozvánku dostala eh, PVC, takže pokud se trochu příliš zaměřím na PVC, tak se za to předem omlouvám, ale myslím si, že mnohé z těch prvků, na které upozorním, eh, budou platné i pro eh, další organizace z Velké čtyřky. Musím začít eh, takovou eh, výstrahou. Eh, podíval jsem se na mandát vašeho výboru, zjistil jsem, že je velice široký. Většinou se zaměřuje na implementaci a vymáhání opatření členskými státy Evropské unie a komisí, a to zejména v oblasti praní špinavých peněz, financování terorismu a daňových úniků. Ale také jsem vyčetl v tom mandátu zaměření na vyhýbání se daním v rámci státní, eh, státní pomoci a spolupráce s členskými státy. A ta výstraha spočívá v tom, že eh, já jsem eh, lídr globální daňové politiky v PVC, takže zejména se zabývám daňovými systémy, daňovou administrativou a nejsem expert na praní špinavých peněz a některá ta další, některé ta další oblasti. Nicméně, když jsme byli pozváni do vašeho výboru, tak jsem se ptal kolegů z celého PVC mezinárodně, aby mi pomohli, takže jsme dali dohromady zhruba pět eh, tematických kapitol o praní špinavých peněz eh, a dalších eh, technických oblastech. Kolegové mi nesmírně pomohli, když sepisovali odpovědi na vaše písemné otázky, které jsme dostali které jsme dostali a které, myslím, včera eh, rozeslal sekretariát. Takže eh, ta eh, ta, to varování spočívá v tom, že možná nebudu moci zodpovědět na všechny otázky a to vlivem mého úzkého zaměření. Samozřejmě otázky předám kolegům a získám od nich odpovědi. Na úvod bych chtěl chvíli pohovořit o PVC, jenom velice krátce abych vás uvedl do eh, perspektivy. A víceméně to též platí i pro další eh, poradní sítě a účetní firmy. Síť PVC je síť eh, účetních daňových poradců a konzultantů. Je to velká síť a firmy, které ji tvoří, působí v 57 zemích a zaměstnávají zhruba 230 osob v kontextu tohoto slyšení bych měl poznamenat, že síť PVC je sítí firem a to, co je poutá k sobě, to je sada společných standardů, které se týkají kvality služeb, řízení nezávislosti, eh, management rizik a dodržování těchto standardů je monitorováno centrálně eh, v této síti. Jinak ale si tyto firmy ponechávají nezávislost, eh, mají svou eh, nezávislou místní strukturu v zemích, kde působí. Jak váš výbor dobře ví, tak regulatorní situace ohledně financování terorismu a praní špinavých peněz je, pod, je podporována Task Force pro finanční akce FATF a jejich doporučení se odráží odrazilo v legislativě mnoha eh, zemí. Eh, v Evropské unii je to prostřednictvím směrnic, které odpovídají vašemu mandátu, pokud to správně chápu. Já teď tu a tam něco přeskočím z časových důvodů. Eh, soustředím se na práci PVC v oblasti praní špinavých peněz. Operace jsou, v této oblasti jsou specifické pro jednotlivé země. Nicméně naše síť má standardy, které jsou povinné, opakují povinné pro všechny firmy z PVC a předepisují detailně očekávání naší sítě ohledně implementace procesů proti praní špinavých peněz a implementaci standardů této sítě. Ta je striktně vymáhána, opakují striktně vymáhána v celé síti, takže každá členská firma musí jmenovat eh, manažera, který, dodr, který dohlíží na efektivní implementace eh, předepsaných postupů, na eh, due diligence, eh, na školení příslušných profesionálů, na dodržování monitoringu a dalších procesů. Takže fungování PVC v oblasti praní špinavých peněz je velice přísně hlídáno. Jsou na to vyčleněny značné zdroje. A musím říct, že při přípravě na tuto schůzi jsem já se obla, obrátil právě na tohoto jmenovaného člověka ve své zemi v Nizozemsku, na toho člověka, který má na starosti hlídání dodržování předpisů. A jen půl dne jsem poslouchal, jak přesně ta práce vypadá. A musím říct, že na mě udělalo velký dojem, eh, jak důkladně a eh, jak poctivě tento proces probíhá. Takže z tohoto rozhovoru jsem měl opravdu dobrý pocit. Kromě toho tedy e, řízení a procesy v oblasti praní špinavých peněz a boje proti korupci, to e, jsou důležité součásti etického kodexu PVC. E, to je etický kodex, který platí pro všech těch 230 tisíc zaměstnanců na celém světě. Já s něj ocituji kousek. Nikdy se nedopustíme úplatku nebo korupčních praktik, známe identitu našeho klienta a dalších, se kterými obchodujeme a splňujeme mezinárodní standardy proti praní špinavých peněz. Pokud pojmeme podezření, podezření z trestné činnosti podnikneme příslušné kroky. To je tedy nezávislé na tom rámci řízení, tohle je v našem etickém kodexu. Každá členská firma PVC e, musí e, mít školení v oblasti etiky a boje proti praní špinavých peněz. E, PVC má školící síť v této oblasti, která vymáhá tyto standardy právě tak jako politická etická témata. Ještě pár slov k něčemu, co je trošku odlišné. A to je, jak poradci v naší síti vlastně asistují klientům. PVC eh, má síť eh, pro globální finanční trestnou činnost GFC a mě to překvapilo samotného, tam je celkem tři tisíce eh, expertů. Účetníků, eh, IT expertů, eh, bývalých policistů, daňových expertů a ti fungují v 83 zemích a tento tým má značnou zkušenost s komplexními finančními eh, trestnými činy s eh, praním špinavých peněz eh, a pracují na procesech vedoucích k nápravě. Tento tým by velice rád zorganizoval workshop pro poslance vašeho výboru, aby se vás seznámil se svou prací a s tím, jak pomáhají klientům. Ještě pár slov k daňovým únikům mimo praní špinavých peněz. To můžu říct velice krátce. PVC má daňový etický kodex, kromě toho obecného etického kodexu. A ten daňový etický kodex, jehož pasáže jsou v písemných odpovědích na vaše otázky, jasně říká, že Veškeré daňové poradenství musí být založeno na eh, stávajících zákonech. Žádné daňové poradenství se nespoléhá na to, že některá daňová administrativa nemá k dispozici relevantní fakta. Eh, kromě toho se veškeré poradenství PVC spoléhá na to, že klient zveřejní povinně zveřejňované informace podle zákona a umožní daňovým úřadům eh, dále fungovat, vyšetřovat, pokud budou chtít. Ještě pár slov k vyhýbáním se daní. Vím, že především eh, vy se soustředujete na praní špinavých peněz a daňové úniky, ale eh, teď eh, bych chtěl odkázat na náš závazek vůči výboru TAX. V uplynulých letech jsme posílili naše úsilí v oblasti mezinárodního daňového systému a aby byl e, vhodnější pro digitální přeshraniční ekonomiku. Protože e, všichni víme, že tady e, jak si ujíždí, ujíždí vlak v technické oblasti, Evropská komise i OECD se snaží posílit úsilí. My spolupracujeme jak s těmito institucemi, tak s našimi klienty. Já nebudu už opakovat, co jsem řekl před výborem TAX ale měl bych zmínit, že od ukončení činnosti tohoto výboru eh, došlo ke značným vývojům. A tady eh, souhlasím s panem Mejsem, který schvaluje práci OECD. OECD tady odvedla skvělou práci eh, na vývoji a přijetí akčního plánu BEPS, a e, Evropská unie samozřejmě v směrnici o vyhýbání se daním e, implementovala části akčního plánu BEPS, ty minimální standardy a ještě něco navíc. Ještě pár slov, jestli můžu, pane předsedo. k té práci, kterou odvádí PVC uvnitř sítě. V červenci 2015 eh, daňový kod, etický kodex eh, PVC byl zrevidován. Pozměnili jsme ho tak, aby obsahoval princip, že daňové poradenství eh, za je součástí širších úvah, včetně ekonomických reputačních rizik a e, zkrátka musí se brát v úvahu mnohem širší kontext. Je to v podstatě list papíru, dá se říct, výborně, daňový etický kodex, e, no a co s tím. Ale my kromě toho jsme ještě zavedli v 25 největších firmách sítě PVC e, vlastně panely pro daňové politiky. A ty vstupují do hry, jakmile taktický výbor na technické úrovni e, učiní rozhodnutí. To technicky funguje, ale otázka zní, jestli je to ještě odpovědná, odpovědné daňové poradenství když se na to podíváme z širšího společenského hlediska, ale také z hlediska daňové politiky. Role panelů daňové politiky je revidovat poskytované poradenství a dospívat k závěru, zda je to poradenství eh, zodpovědné. My jsme s tím začali. Předsedové těchto panelů v těch 25 největších firmách se scházejí několikrát ročně, diskutují spolu o společných rysech, o společném jmenovateli. A my se domníváme, že to nám pomůže se lépe přizpůsobit požadavkům společnosti. Děkuji vám. Děkuji, profesore von Weile. Děkuji také za nabídku eh, workshopu pro eh, členy eh, našeho výboru a pro kolegy, kteří se tím zabývají. My ji určitě využijeme té nabídky. Děkuji tedy. Takže teď eh, plus minus dodržujeme čas. Eh, tlumočníci nám dovolili eh, o něco přetáhnout, ale prosím, abychom dodržovali čas tak, aby se dostalo na každého ze seznamu řečníků. Jako první má slovo pan Kofot, náš zpravodaj, společně s panem Ješkem. Děkuji, pane předsedo, děkuji panelu. Já položím několik konkrétních otázek. Nejprve panu Manhartovi vaší e, právnické asociaci. Když se podíváte na Panama Papers, tak tam je mnoho jmén, e, objevují se tam právníci, například Kristof Solela, e, to je bývalý partner Mossack Fonseca a je tam stále mnoho právníků, kteří jsou součástí vaší asociace, kam patří i Švýcarsko. Když hovoříte o té profesi a o politice znej svého zákazníka, tak když se podíváte na některé ty citáty od právníků, tak řeknou, my jenom eh, poskytujeme soukromí našim zákazníkům. My je známe, ty zákazníky, nevíme, k čemu to soukromí využívají. A ve vašem komentáři k tomu, co jste řekl, by mě zajímalo, eh, jakým způsobem může právník vědět, že to soukromí není používáno k ilegálním účelům a jaká je vaše odpovědnost? A dále k PricewaterhouseCoopers. Děkuji moc krát Všichni známe případ whistleblowerů z Lucemburska, dvou vašich zaměstnanců. Mě by zajímalo, eh, jakou máme tedy ochranu pro whistleblowery, jakou máte ochranu pro whistleblowery v PricewaterhouseCoopers eh, dnes. A máte nějaké nápady na to, jak eh, lépe chránit whistleblowery globálně nebo na evropské úrovni? To by pro nás bylo velice užitečné vědět, abychom se vyhnuli skandálům v budoucnu. Děkuji, kdo začne, pan Manhart. Prosím. Tak pokud jde o utajení, anebo tedy profesionální důvěru, tak myslím, že je důležité napřed pochopit koncepci eh, profesionální důvěry. Eh, znamená to umožnit Eh, upřímnou výměnu mezi klientem a právníkem. A tudíž je, a takto je to i chápáno a přijímáno nejenom právem, ale také Evropským eh, soudem pro lidská práva a Evropským soudem vůbec. Eh, samozřejmě, že je zapotřebí Eh, aby existovala upřímná, otevřená výměna eh, diskuse eh, mezi klientem a právníkem. Je to tedy nezbytné aby právník mohl klienta obhajovat a eh, chránit ho v rámci soudního řízení nebo právního eh, řízení, ale je nutno samozřejmě znát i limity nebo meze tohoto eh, profesionálního utajování. Profesionální utajení nebo důvěra nemá chránit ilegální jednání a konání a ne, nevztahuje se na situace, kdy právník koná protizákonně či nezákonně. A další limit profesionálního utajení je samozřejmě dán i eh, pravidly boje proti eh, eh, praní špinavých peněz, jestliže se jedná o aktivitu mm, obsaženo ve směrnicích a jestliže vzejde mm, podezření z praní špinavých peněz, tak je zde povinnost ohlásit tuto podezřelou činnost. Takže toto jsou dva důležité limity nebo eh, meze eh, pro možnost prolomení tohoto profesionálního utajování v případě tedy nezákonné činnosti. Pokud jde o um, Panama Papers a zveřejnění těch dvou německých novinářů, tak samozřejmě existují jistě právníci, kteří jsou poněkud tedy ne Eh, nečestní a to představuje velkou starost eh, i pro naši organizaci a musíme uvažovat, jak se s tím vyrovnat, jak se s tím poprat. Děkuji. Pan Van Mies, eh, velmi stručně Řekl bych, že ten obecný kodex, etický kodex, o kterém jsem hovořil, je velmi tedy pozitivní a povzbuzuje eh, naše zaměstnance, aby tedy zveřejňovali nepravosti v rámci firem, existuje dobře eh, propracovaná politika eh, oznamovatelů, whistleblowerů E, pokud jde o vaši první otázku, tak e, rád bych opět se odvolal na tu připomínku, kterou jsem učinil v úvodu. To znamená, žádám kolegy, kteří e, byli zapojeni do sepisování pravidel o ochraně oznamovatelů, aby se tomu věnovali ještě hlouběji. Děkuji. Další připomínka pana Majsene. Prosím, slovo má pan Petr Ježek. Děkuji, pane předsedo. Dobré dopoledne. E, v úvodních e, prohlášeních jsme slyšeli, že praní špinavých peněz a vyhýbání se daňovým povinnostem jsou tedy politování hodné e, činy, ale Rozsah těchto e, činností je obrovský a stěží by e, k němu mohl, do, mohlo docházet bez zapojení zprostředkovatelů. A v tom tady spatřují určitý rozpor. A konkrétně v písemné odpovědi ze strany CCBE si můžeme přečíst, že eh, nemáte informace o povaze a počtech sankcí ze strany národních advokátních eh, komor eh, za praní špinavých peněz a vyhýbání se daní na místní úrovni. Takže by mě zajímalo nejenom ve vztahu k CCBE, ale i jiné subjekty, co vás tedy zajímá nebo jaké máte zájmy, pokud jde o nepravosti v oblasti vyhývání se daním eh, a praní špinavých peněz a eh, co vypovídají o vašich aktivitách statistické údaje, tedy čím se zabýváte v tomto ohledu, jaké jsou vaše zájmy. A obecně pak bych chtěl vědět, jestli eh, Panama Papers a další odhalení, zda tedy to vedlo k hlubší diskusi v rámci vašich eh, profesí, profesních organizací o tom, eh, jestli eh, se k tomu stavíte správným způsobem a jestli by imič vašich profesí neměla být vylepšena i určitými i přijetím určitých interních opatření. Děkuji vám. Kdo začne? Pan Majs. Prosím. Děkuji co je zájmem instituce jako naší, je skutečně regulatorní rámec, který funguje. Já jsem před mnoha lety eh, začal pracovat v oblasti dodržování pravidel. V roce 96-97 jsme poprvé eh, mm, zažili tedy zavedení eh, prvních pravidel proti praní špinavých peněz. A tehdy jsme tedy poprvé čelili obrovskému množství údajů Eh, lidé nejenom eh, neznali všechna pravidla, ani nevěděli, co mají hlásit, takže došlo k tomu, že i místní samoobsluha byla nahlášena eh, takže naším zájmem by mělo být mít eh, zákon a pak jej kalibrovat v souladu s vynucováním práva, eh, abychom eh, se zajímali o skutečné výnosy z praní špinavých peněz a ne o tržbu místní samoobsluhy. Tady tedy musíme mít jasný právní rámec za prvé a pak jej musíme upravit tak, aby sloužila tomu, co chceme stíhat. A proto bychom potřebovali jakýsi nový deal, díl, který eh, bude mm, rozlišovat mezi nadbytečnou byrokracií a eh, mezi pravidly, které skutečně účinně vedou ke stíhání podvodníků. Panama eh, Papers. Samozřejmě, že to vyvolalo velký šok u každého. A po mém soudu to také určitě vedlo k diskusi mezi všemi eh, bankami, protože si to budou představit, že eh, všechna představenstva bank se obrátila na eh, své kontrolní orgány a zkoumala, jak se k tomu stavět. A zapojeny jsou i parlamenty. Samozřejmě, že mě tíží i problematika reputace bank, to znamená jakékoliv skandály týmu typu eh, panamských eh, papírů eh, mají dopad i na reputaci bank. Co dělat? V mnoha zemích probíhají diskuse o chování, o jednání. To je koncepce, kterou vidíme ve Spojeném království, v Nizozemí a jiných zemích. Tam se diskutuje buď na úrovni zákonů nebo buď supervizorů nebo různých soukromých etických kodexu a také probíhají pilotní projekty v tomto ohledu. Děkuji a nyní má slovo pan Frimston za CCB. Děkuji. Já bych chtěl pouze vyjasnit, že ta první eh, sekce byla velmi zajímavá a Ehm, zaznělo tam, že eh, hlavním problémem je spíše, spíše vyhýbání se daňovým povinnostem než neplacení daně. A každý právník by měl věřit v právní stát. My se domníváme, že eh, právo má být dodržováno. V tom eh, tkví naše práce. A dnes ráno se také řeklo. Ostatně já jsem členem právnické společnosti Eh, v Anglii a Walesu a také jsem členem organizace, o níž hovořil, eh, hovořila Brooke Harringtonová, eh, pracuji pro BBC, analyzuji také některé z těch panamských papírů a skutečně máme zájem o tuto debatu, to znamená, jaký je rozdíl mezi vyhýbání se daňovým povinnostem a neplacení daně. A dnes skutečně dochází k nepřijatelnému chování v tomto ohledu vyhýbání se daňovým povinnostem. Otázkou je, jak to definovat. Tradiční um, odpověď právníků, že budeme pouze aplikovat právo dál, to není už dostatečné. musí nám pomoci, kde přesně probíhá ta hranice mezi přijatelným vyhýbáním se daní a nepřijatelným vyhýbáním se daňové povinnosti. Eh, jestliže eh, můj eh, klient ehm, po umrtí přenechává majetek manželce, nepodléhá to daní, pokud to zdědí děti, daní to podléhá. To není zcela jednoznačné. Dalším řečníkem za EPP je profesor Darius Rosati. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl také poděkovat členům panelu za jejich velmi zajímavé poznámky k tomuto velmi aktuálnímu tématu. Mám tři otázky. Dvě z nich patří panu Manhartovi. Jak jste uvedl, e, právníci a vaši kolegové vás v tom podpořili, jsou osoby dodržující e, právo, dbalí práva obecně a jsou vázáni standardy. A jak jste uvedl, aby došlo k transakci nebo aby se někdo zapojil do určitého eh, právního aktu, musí znát identitu svého klienta a tak dále a tak dále. Ale v předchozím panelu jsme slyšeli, že mezi těmi zprostředkovateli, kteří napomáhají eh, těmto eh, nekalým praktikám, praní špinavých peněz a vyhýbání se daňovým povinnostem a daňovému úniku více než 50%, nebo aspoň 50% z těchto lidí jsou právníci. To znamená, napřed právnici a teprve poté účetní a bankéři a poradci různého druhu. Takže otázkou je, do jaké míry je tato právnická profese zapojena do takzvaného kreativního dodržování právních předpisů. To znamená, že sice jsou na straně e, práva, ale e, přesto pomáhají klientům, e, jak obcházet právní předpisy a jak přispívat k těmto nepravostem, nekalým praktikám. Poprosil bych vás k tomu o komentář. A druhá otázka se týká regulace. Takže právní profese je e, samoregulována. E, e, advokátní komory sepisují etické kodexy a tak dále. To by měli všichni právníci pak dodržovat. Domníváte se, že je to dostačující za, za účelem tedy vyhýbat se praktikám kreativního striktního dodržování právních předpisů. Tím, že vlastně napomáhají situacím, kdy dochází k dodržování litery zákona, ale porušování ducha zákona. Možná, že by byly užitečné i nějaké vnější nebo státní regulace. A pokud to nepovažujete za užitečné, co dělat ještě více v rámci té samoregulace, aby to bylo spolehlivější? A ještě poslední otázka na pana Majerse, mohu-li, pane předsedo, velmi stručně. Ve všech těchto praktikách jsou zapojeny mnohé instituce i lidé, ale banky jsou skutečně stěžejními eh, subjekty, protože vždy v posledku dochází k transferu finančních prostředků. Bylo by eh, užitečné pro Evropskou unii, kdyby uvalila určitá omezení na transfery finančních prostředků v případě, že e, není definována identita klienta a nejsou tam ani informace o jeho daňových povinnostem. Není to tedy k dispozici bance. Bylo by e, smysluplné takováto omezení e, uplatňovat v případech, že tedy se vynoří podezření, že daně nebyly uhrazeny, takže banka odmítne provést tu transakci. Děkuji, bohužel nemáme tolik času. Odpovědě, pane Manharte, máte slovo jako první. Děkuji. Jak jsme slyšeli v prvním panelu, většina ze zprostředkovatelů jsou správci majetku, kteří nejsou právníky a nejsou tedy vázáni pravidly, kterým právníci podléhají. Pak jsme také slyšeli, a ze zprávy Global Witness také jasně vyplývá, což dopoledne nezaznělo, že nenašli jediného právníka, který by byl zapojen do, jaké, do nějaké nelegální aktivity. Takže abychom to vyjasnili, nic neukazuje na právníky jakožto osoby zapojené do praní špinavých peněz. Samozřejmě může se stát, že se zapojí do nějakého případu bez svého vědomí, bez vědomí toho, že jde o kriminální činnost, kde je jejich práce zneužita, ale samozřejmě jsou to, jde spíše o lidi, kteří se snaží obejít právníky. Potom otázka, zda regulace je dostatečná a zda samoregulace je dostatečná na rozdíl od nedávných evropských návrhů se já domnívám, že je třeba přesunout důraz na efektivnost. A FATF zdůraznil, že efektivnost je klíčovým bodem regulace. Zabývali jsme se také regulací, která nyní platí, Změnila se v průběhu let, máme čtvrtou směrnici proti praní špinavých peněz, zavedla některá nová opatření, která posilují dozorovou činnost a regulaci, takže samoregulace je účinným prostředkem, jak bojovat proti praní špinavých peněz. Děkuji. Děkuji. Pokud jde o PricewaterhouseCoopers, od pana Vejla jsme slyšeli, že tři tisíce osob se zabývá přeskoumáváním vlastních pravidel. Jak je to v bankovnictví? Tam je jich mnohem víc. Nemám přesná čísla, bohužel, ale jsou to veliká čísla, pokud o dodržování pravidel. Pokud eh, chcete kariéru v bankovnictví, tak navrhuji risk management nebo dodržování pravidel. Myslím, že před dvěma lety HSBC ve, finančních zpráva, eh, ve, ve Financial Times uvedlo, že za poslední dobu nabrali tři tisíce členů do sektoru dodržování pravidel, takže opravdu je to vysoké číslo. Děkuji k těm třem tisícům lidem. Když jsem to zmínil, to jsou lidé uvnitř PVC, kteří pracují v mechanismech proti praní špinavých peněz, ale nejsem si vědom přesného počtu, je jich samozřejmě mnoho. Kdo by ještě chtěl zodpovědět? Děkuji. Jednoduše, podle mě není možné provést nějaký neidentifikovatelný převod pokud jste známým zákazníkem, to je celý ten smysl toho principu znej svého zákazníka a plným právem. A když si otevřete účet na PayPal, žádají po vás, abyste převedli jeden cent ze své banky a to pro ně znamená také základní identifikaci pro daný převod, takže to je ošetřeno. Dále platby je možné zastavit, pokud je obava, že dochází k praní špinavých peněz. K tomu existují kodexy a pokud třeba peníze jsou převáděny do neúčastnící se zemí. Pokud je o procházení toho obrovského objemu údajů v platebních systémech, tady jsou banky často až příliš opatrné a pak dochází k takzvanému de-risking, takže samozřejmě je potřeba tu rovnováhu nastavit správně, je potřeba to kalibrovat. Děkuji, pokud dovolíte, ještě bych také se pokusil odpovědět, jenom velmi stručně. Ano, takže pan Kaiser. Právě jsme hovořili o praní špinavých peněz, ale také v rámci daňové výměny informací, včetně amerického FATKA, máme podobné mechanismy, jako například uzavření účtů z důvodu rizika takže to je také zohledněno. Děkuji. Dalším tazatelem je Annelise Doc. Děkuji, pane předsedo. Omlouvám se, že jsem přišla později. Sledovala jsem web streaming s vnučkou, ale asi by vás její eh, přítomnost eh, rušila. Takže moje první otázka. Konflikt zájmů pokud je o poradenství, jednak jde o poradenství poskytované příslušným orgánům v daných zemích, ale také poradenství soukromým subjektům. Jak se firmy snaží, aby se vyhnuli pří, eh, případnému středu zájmu, A pokud jde o poradenství vládám, ministerstvům, nadnárodním firmám, jak se díváte na tuto situaci? Jaké konkrétní kroky přijali prostředníci, které zastupujete od odhalení Panama Papers, aby zajistili, že skutečný vlastník bude řádně identifikován a nahlášen daňovým orgánům. Myslím, že na předchozím panelu bylo zajímavé. Měli bychom, neměli bychom se ptát, kdy banky uvažují o skutečné vlastnictví, ale kdy o něm neuvažují a konkrétně eh, měly by eh, evropské orgány být informovány o všech strukturách, které vedou ke skrývání vlastníků. Konkrétně mám na mysli trusty. Pan Menhardt zdůraznil legitimní fungování trustů. Ano, v některých případech tomu tak je, ale trusty jsou 1600krát v Panama Papers a Světová banka v roce 2011 vyšetřovala ve své studii databáze, kdy často není odhalena nekalá činnost trustů. Jsou tak těžko analyzovatelné, že skutečně je to překážkou ve vyšetřování. Děkuji vám, kdo začne s odpověďmi. Prosím, profesor Vejel. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní Doc. Možná nejprve k otázce střetu zájmů. To je téma, o kterém jsme mluvili také ve výboru TAX. A myslím, že to je velmi složité téma. Kdybychom se na to podívali z pohledu digitálního světa, buď poskytujete poradenství vládám nebo daňovým poplatníkům, ale ne oběma. Takže je to takové binární ale mnoho zemí, nejen rozvojových, se často obrací na tu velkou čtyřku, aby pomohli s nastavením daňového systému a vytvořením daňové zprávy. Spolupráce veřejného a soukromého sektoru, která se čím dál více objevuje. Zřejmě je čím dál více nosná nechci říct si přímo je podporována, ale je určitým způsobem nosná pro vlády, pro státy. Takže přistupovat k tomu binárně nebo vnímat přidanou hodnotu v tom, že velké organizace využijí svých zkušeností také ku prospěchu vlád. A dále, jak zajistit, že nedochází ke střetům zájmu? Když se podíváme na střet zájmu, když určitá organizace má dva typy klientů, jsme znovu zpátky u toho binárního přístupu, takže to musíme zúžit. Můžeme říci, že v konkrétním případě není možné poskytovat poradenství oběma stranám. A když se podívám na možnost vytvořit různé týmy, třeba v PVC, může existovat určitý tým pro daňovou otázku vlád a států a tentýž tým by neměl využít interních informací, aby poskytovalo poradenství klientům. Takže jsme si vědomi tohoto problému, snažíme se to řešit, ale také zároveň nám to působí problémy, protože chápeme pocity, které s tím souvisí. Děkuji, prosím, pan Majs a potom pan Frimston. Děkuji. Střed zájmu je vždycky komplikovaná otázka v dané firmě a vypořádat se s tím lze dvěma způsoby. Jednat, eh, jednak ta legální stránka, také přímé podávání zpráv, ale u bank je ten problém, že kontakty s banky a klienty probíhají na tolika úrovních, jsou tu také zaměstnanci na tolika různých úrovních, že hrozí riziko třeba v boji proti praní špinavých peněz, že když se udělá chyba, tak místní úředník na místní pobočce je potrestán, ale nejde to směrem nahoru v řetězci. Takže je potřeba využít konkrétních případů jako dilemat, je potřeba popsat ten problém a posunout to v tom řetězci výš. To by pomohlo. Pan Fremston? Děkuji. Jen velmi stručně ke skuteč, skutečnému vlastnictví a trustům. CCB e a další profesní organizace úzce spolupracovaly s OECD a FATF aby bylo možné definovat, jaké by mělo být skutečné vlastnictví, jak s ním zacházet. Je to jeden z problémů v Evropě, že tu máme různé právní tradice, vycházející z římského práva a z obyčejového práva. Kontinentální právo registruje skutečné vlastníky, systém common law nikoliv. A jeden z problémů je, že odborníci pracovali usilovně na tom, aby fungoval systém CRS, společných standardů pro podávání zpráv, ale také je tu jeden z problémů, že FATF má své slabiny, ale zase USA se nepodepíše po CRS a to je opravdu chyba. Děkuji. Prosím, Pírke Ruenena z EKR. Děkuji, pane předsedo. Budu hovořit finsky. Děkuji ještě jednou navážu na téma, ke kterému se ptala už kolegyně Doc. Moje otázka směřuje hlavně na profesora Vegela. PVC v poslední době byl zapojen do sporných otázek souvisejících s daněmi. Třeba LuxLeaks, tam byla odhalena velmi agresivní daňová rozhodnutí. Bylo odhaleno, že jsou takto podporovány velké podniky v Lucembursku. Také s tím souvisí otázky k daňové legislativě. v, související, v, souvis, v souvislosti s tím jsme slyšeli o určitém rozporu. Nebylo by férové zakázat služby daňových poradců, protože to souvisí také s budoucím daňovým zákonodárstvím. Děkuji, takže otázka byla adresována profesoru Vejlovi. Děkuji za váš dotaz. Doufám, že jsem správně porozuměl. Jenom váš dotaz zopakuji, abych se ujistil, že jsem to pochopil správně. Vnímáte rozpor mezi mými dřívějšími prohlášeními o kontrole praní špinavých peněz a daňových úniků, takže zákaz něčeho takového v síti PVC a poradenstvím, které dostali klienti, kteří byli odhaleni v případě LuxLeaks. Jestli jsem to správně pochopil, šlo vám o toto? Prosím. Šlo mi o následující. Chci doplnit otázku. Nebylo by spravedlivější plně zakázat tyto služby daňového plánování pro podniky, nebo třeba firmy, které využívají takovýto služeb, by se nemohly zapojit do veřejných zakázek. Třeba by to mohlo být v budoucí legislativě. Děkuji za vaše vyjasnění. Řeknu to velmi konkrétně a napřímo, na rovinu. Velmi jasně je třeba rozlišovat mezi praním špinavých peněz a daňovým únikům na jedné straně, eh, na druhé straně daňovým plánováním a obcházením daňové povinnosti. PVC, a já samozřejmě znám ty další sítě, velmi striktně dohlíží na daňové úniky a e, praní špinavých peněz. A pokud jde o obcházení daňové povinnosti, opakuji to, co jsem řekl na slyšení ve výboru TAX. Pokud jde o daňové plánování, jsme v mezinárodním kontextu, kde země soutěží pomocí svých daňových systémů a to mnoha způsoby. Využívají sazbu daně, určité vlastnosti daňového režimu, takže myslím, že je mezinárodně uznáváno, že prvky takovéto daňové soutěže nejsou přínosné, rozbili důvěru v mezinárodní daňový systém a OECD s programem BEPS a také práce Evropské komise se do značné míry zasadili o to, aby omezili tu nezdravou daňovou soutěž, protože eh, oproti tomu existuje také samozřejmě eh, zdravá, přínosná daňová soutěž. Pozorujeme tedy, že probíhá určitý proces. Dochází k implementaci opatření BEPS a myslím, že prostor pro daňové plánování, který by omezoval, ohrožoval důvěru společnosti, je čím dál menší, ale je to opět probíhající proces a musíme uznat, že státy hrají důležitou úlohu v nastavení mezinárodního systému a mezinárodní spolupráce je důležitým prvkem pro vyřešení toho, této krize důvěry, abych tak řekl, která dnes existuje. Děkuji. Děkuji. Dalším tazatelem je Louis Michel za Alde. Prosím. Ano, děkuji. V prvé řadě bych rád eh, vyslovil své uznání řečníkům, protože mám pocit, eh, že se tu pohybujeme trochu v kruhu. Slyšeli jsme, že vše funguje dobře, z vaší strany nevzniká žádné riziko, vše je pokryto. Takže samozřejmě je tu otázka politického posouzení. Já vím, že nemám přímo konkrétní otázku, ale jaký by byl podle vás ten poměr legálních a nelegálních spisů v Panama Papers a jak je to s těmi legálními případy, které jsou ale i morální. Pro pana Manharta otázka. Advokát Mark Bernard, eh, který je v Panama Papers, řekl, nenabízím offshoreové služby, to by byl obchodnický krok. Jsem konzultován a to v žádném případě není to též. Konec citátu. Takže, pane Manharte, jaké povinno, jaké jsou to povinnosti, které platí pro některé, ale ne, ne pro jiné. Ještě pro pana Manharta. Jak o, eh, je to s advokátem Smithem v Panama Papers? jaké jsou nedostatky eh, v té struktuře a jak byste definoval daňovou optimalizaci, pane van Wegele? Jak definujete daňový podvod? Kde je ta hranice? Jak to niancovat? Jak zajišťujete kontrolu klientů? Pane Manharte, já jsem velmi citlivě vnímal vaši připomínku, kdy jste varoval, aby bylo zachováno právo na soukromý život a transparentnost. Je potřeba najít rovnováhu. Já jsem samozřejmě liberál, ujišťuji vás, nejsem žádný extrémista, ale rád bych slyšel odpověď. Takže chci se zeptat na tu rovnováhu mezi transparentností a soukromým životem. Teď pro pana Van Wegela. Vy jste řekl, nebo rád bych, eh, rád bych od vás slyšel, co je podle vás rozumné daňové poradenství. Rád bych to slyšel konkrétně. Děkuji. Eh, Děkuji, pane Micheli. Pan Manhart začne, prosím. Eh, já se pokusím odpovědět na vaše otázky. Nemůžu vám eh, uvést čísla eh, procenta legálních nebo eh, ilegálních složek z Panama Papers. Bohužel nebyly zveřejněny, nemáme více informací než vy. Máme pouze to, co máme z médií. Čísla jsou problematická záležitost. Švýcarsko Zase musím říci, že neznám detaily eh, švýcarského systému, švýcarské regulace. Eh, já jsem rakouský právník a ne švýcarský. Eh, přestože máme určitý přehled o všech systémech v Evropě, Švýcarsko přijalo v posledních letech systém, který doznal určitých změn, ale upřímně řečeno nevím, jestli ty změny už jsou zohledněné v Panama Papers nebo ne. Švýcarsko, pokud vím, eh, rozlišuje mezi právním poradenstvím na jedné straně a veškerými finančními aktivitami na druhé straně. Ale jak říkám, nejsem na to expert. Zajímavější eh, je ta vaše právnická otázka ohledně transparentnosti eh, soukromí, tedy transparentnosti na jedné straně a soukromí na druhé straně. Já si myslím, že máme jasná pravidla, stanovená Evropským soudem pro lidská práva, zejména v rozsudku, který se týkal článku 8 eh, Evropské listiny eh, lidských práv. Eh, tato listina je závazná svým způsobem také pro Evropskou unii A potom nedávný velice zajímavý rozsudek v případu Mišo, kdy Evropský soud pro lidská práva testoval, testoval francouzské nařízení pro boji proti praní špinavých peněz eh, vůči článku 8 eh, Deklarace lidských práv a dospěl k závěru, že povinnost podávání zpráv eh, není narušením protože je, je to dohled samoregulačního orgánu a je jasné, že to jádro, které má být chráněno, znamená všechno, co se týká e, právního řízení, všechno, co se týká podstaty vztahu mezi právníkem a klientem. Dobře, děkuji. Chce k tomu ještě někdo něco doplnit? Ne na Dispodia? Ne, v tom případě za GUE pan Carthy, prosím. Ne, omlouvám se. Prosím. To byly tři otázky, ale já bych se chtěl vyjádřit k té, která se týká odpovědného daňového poradenství. Já bych trochu odbočil Mluvili jsme o rozumném daňovém poradenství, tak jste to říkal. Um, no, já doufám, že jsem použil slovo uh, responsible, odpovědný. Ale reasonable, rozumný, to určitě také funguje. Ale každopádně, prosím, dvě poznámky mi dovolte učinit. Jak uh, víte ve svých materiálech, tak eh, já eh, jsem také profesor eh, mezinárodního práva na univerzitě v Amsterdamu. A pokud si pamatuju, tak vzdělání v oblasti daňového práva je velice technické. Týká se technických stránek zákona a ty se právě teď mění. Takže Tady bych odkázal na to, co řekla profesorka Harrington dnes ráno, že hovořila s profesionály, kteří mají radost a potěšení z té hry na kočku a myš z politiky. Takhle to, myslím, řekla. Tak když se podíváte na to pozadí, tak daňoví experti se celá desetiletí soustředili opravdu na technickou povahu eh, daňového poradenství. A když hovořím o zodpovědném daňovém poradenství a o tom, eh, jak ho prakticky provádí PVC prostřednictvím daňového etického kodexu a panelů eh, daňové politiky, tak to je opravdu ta část, která začíná tam, kde končí technická analýza. Máte něco, co funguje z technického hlediska, ale otázka zní, je to vhodné pro daného klienta, je to správný přístup vzhledem k faktům a k podnikatelskému prostředí, jak to bude vnímáno v širším kontextu, co na to řeknou eh, další aktéři, eh, jak eh, se to splňuje s cíly a jak se to spojuje s cíly a hodnotami dané firmy. Je to těžká oblast, protože do jisté míry je to subjektivní, závisí to také na právní kultuře v jednotlivých zemích. A právě to jsem měl na mysli, když jsem říkal odpovědné daňové poradenství. To je ta část, která začíná tam, kde končí technická analýza a e, myslím si, že tady bude docházet k vývoji. Měl bych také říci, a pak skončím, pane předsedo, že neexistuje žádná náhrada pro jasné daňové právo, jak na domácí úrovni, tak na mezinárodní úrovni. To je důležité. Děkuji. Dobře, děkuji. Tak teď Matt prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, chtěl položit eh, otázku profesorovi Vegelovi a týká se role eh, PVC a dalších členů Velké čtyřky v zavádění a tvorbě těch zákonů o daňových záležitostech. A chtěl bych se zeptat na případný střed zájmu, který tady vzniká. Dám příklad z Irska. Tam PVC, eh, respektive eh, jeho manažel eh, radil Facebooku, Googleu, Apple a dalším, jak využívat Irsko jako středobod strategie daňových úniků na celém světě. Bylo to středobod toho systému Double Irish takzvaného. PVC kromě toho má poměrně vlivnou pozici v americké advokátní komoře. Eh, a eh, PVC eh, úspěšně zdržuje daně, které mají být vydány v rámci systému Double Irish a ten týž člověk potom radil ministru financí s daňovou politikou to byl minister, se kterým měl vztahy takže role, kterou hraje eh, PVC v eh, LuxLeaks, tu dobře známe, takže víme při nejmenším o dvou členských státech, ve kterých víme, že PVC nejen usnadňovala vyhýbání se daní mezinárodních korporací, ale také na tvorbě celého daňového systému na vládní úrovni. Takže má otázka zní, Eh, jaká je tedy vlastně eh, vazba mezi PVC a vládami členských států? Máte nějaké pokyny, eh, nějaké vůdčí principy ohledně vaší poradní role vůči vládám. Mohl byste nastínit, jaký dopad si myslíte, že vaše síť měla na politiku v evropské úrovni? Protože je hezké říkat, že potřebujeme silné zákony, že potřebujeme jasnost a jistotu eh, tak, eh, pro vaše firmy, ale eh, samozřejmě, ale pokud zároveň firmy, jako je ta vaše, zákulisně tyto zákony tvoří, tak to je velký střed zájmu, který je potřeba řešit. Dobře, tak já myslím, že profesor Vail už na začátku k tomu systému něco říkal. Prosím, máte slovo. Ano, děkuji, pane předsedo, a děkuji za tu otázku. Vy jste zmínil um, jména několika daňových subjektů. Mně nepřísluší mluvit o těchto jednotlivých případech, ale když jsem odpovídal předtím na otázku o střetu zájmů, tak jsem uznal, že ta otázka existuje a že je třeba ji řešit. Podle mého názoru je velký rozdíl mezi střetem zájmů, ve kterém sítě Velké čtyřky radí eh, rozvojovým zemím s jejich systémy, jak co do legislativy, tak co do administrativy a tím dialogem, o kterém jste se právě zmínil. Já bych to viděl tak, že pokud vysoce postavený politik kteréhokoliv členského státu EU vede hovory se zástupcem Velké čtyřky nebo se zástupcem advokátní kanceláře, tak to jsou velice sofistikované země se sofistikovanými lidmi, probíhá tam výměna myšlenek a to je podle mého názoru naprosto v pořádku. My už jsme o tom diskutovali a vlastně stále ještě diskutujeme v mé zemi, v Nizozemsku. A já se to zdráhám říct, ale svým způsobem je pro státní úředníky urážlivé, pro ty, kteří mají na starosti daňovou politikou, eh, protože tady se jaksi podsouvá, že nejsou nezávislí v případě, že hovoří s daňovými poradci nebo se zástupci určitého sektoru. Tady se jakoby nezohledňuje, že jejich zájmy jsou rozdílné. Obecně, a to myslím opravdu, si myslím, že dialog je důležitý a měl by probíhat. A ty otázky, o kterých jste se zmínil, ty musí v tom dialogu také zaznít. A ještě jednu poznámku k daňovému plánování, které probíhá. Tak vy jste zmínil eh, známá jména amerických nadnárodních firm. A když se podíváte na nastavení současného amerického daňového systému, tak tam je obrovská stálá pobídka pro americké nadnárodní firmy, aby své daně odsouvali jinam z neamerických příjmů. To uznávají předchozí americké administrativy, myslím, že i ta současná. A obecně se má za to, že tady je potřeba daňový systém reformovat. Tady bych odkázal na svou odpověď na předchozí otázku. Zákonodárce tady má důležitou roli. Děkuji. Eh, ještě jenom, eh, pane předsedo, jestli můžu doplnění. Ty společnosti jsou Google, Apple a Facebook. Eh, nevidíte tady střed zájmů, ve kterém stejní lidé, kteří radí firmám, jak se vyhýbat daním, potom radí vládám s daňovou politikou a s daňovými zákony? To je velice jednoduchá otázka. A moje jednoduchá odpověď zní, že mně nejsou známa fakta o tom, o čem jste hovořil, takže nemůžu odpovědět. Takže tu otázku budeme projednávat dále. Další na řadě je Pascal Duran za zelené. Prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, já jsem eh, dnes z toho takový rozčarovaný, protože eh, když vás poslouchám, tak z toho mám podobný pocit jako Louis Michel. A to nejsem ani liberál, ani nebezpečný levičák. Myslím si, že jsem takový zlatý střed mezi nimi. To zní, jako by všechno bylo naprosto v pořádku, jako by všechno bylo eh, růžové. Eh, vaše kompetence jsou tak rozmělněné eh, mezi jednotlivé lidi, jednotlivce, že když uvidíte pouze ty jednotlivce, tak je vlastně nemůžete z ničeho obvinit. A i banky odvádí skvělou práci podle vás. To je všechno skvělé. Až na to, že za těmito úžasnými praktikami jsou stovky ne stovky milionů, které mizí z rozpočtu. Pak se zavírají nemocnice, protože na ně nejsou peníze, e, lidé umírají e, kvůli tomu, že terorismus získává finance. A ty peníze mohou téct právě kvůli těmto finančním e, konstruktům. A tisíce lidí také umírají, protože obchodníci se zbraněmi mohou pokračovat se svou ilegální činností Eh, oni to mohou dělat, eh, vážení pánové, jenom proto, že vy jim pomáháte. Mohou to dělat proto, že v Panamě eh, máte tyto struktury i jinde, Pricewaterhouse funguje tímto způsobem, ale nejen oni. To jsou právnické firmy, které vytváří tyto konstrukty, protože mají monopol na zákony a bojují za to, aby si ten monopol udrželi a e, daří se jim to, protože banky jsou připraveny e, převádět jejich peníze a udržovat e, toky v, v oběhu. A takže moje otázka zní, já na vás neutočím individuálně, ale spíše obecně morálně. Byl bych rád, kdybyste vysvětlili, zejména pan Manhart, protože vy jste hovořil o tom, že jsou pravidla, že pro právníky platí etické kodexy a že to všechno dobře funguje a není potřeba to měnit, nijak do toho zasahovat nebo zpřísňovat pravidla. Eh, vy jste eh, takto odpověděl na otázku 4, kterou jsme vám položili, na tu písemnou otázku. A u otázky 5 jsme se ptali jinak. Ptali jsme se, kolikrát byly eh, uděleny sankce. A vy jste odpověděl tak jako předtím, že nevíte tak pokud já vím, tak žádná, nikdy žádná sankce nebyla uvalena. Tak jak nám můžete tvrdit, že na jedné straně pravidla fungují a na druhé straně nikdy nedošlo k uplatnění žádných sankcí? Tak buď eh, sankce nebyly proto, že pravidla nefungují, anebo proto, že eh, vlastně nám nechcete odpovědět. Předseda přerušuje. Eh, ne, nemluvil ani pan, ani pan Michel déle, ten se ptal 2 minuty a 51 sekund. Prosím, pane Manharte. Tak eh, těžko se odpovídá na eh, vaši otázku, protože ta otázka byla poměrně dlouhá. Já se pokusím. Máme etické kodexy, jak jsem říkal, máme etické kodexy, které obsahují etická pravidla a my jsme vázáni našimi profesními povinnostmi. Bohužel, máte pravdu, že počty e, případů e, usvědčení e, nejsou dostupné na evropské úrovni nejsou eh, dostupné eh, advokátním komorám nebo eh, právním společnostem. My se snažíme získat statistiky, Snažíme se už dlouhá léta získat tyto statistiky. To je ale otázka národních orgánů. Je na nich, aby nám statistiky a data poskytly. Pro nás je velice důležité mít přísun informací od národních orgánů, pro eh, advokátní eh, komory eh, Což na jedné straně, když se podíváte na regulaci, tak ta se rozhodně musí zlepšit. Musí lépe plynout informace o věcech, které se dějí, abychom potom ty věci mohli lépe řešit. Pokud jde o etická pravidla, tak právníci jsou vázáni zákonem. A já mohu opakovat, že Nikdy se nebudeme pouštět do ilegálních aktivit. Kromě toho, Právníci se snaží varovat, snaží se být na poplach v případech, kdy by mohly vzniknout problémy a šířit o těchto případech povědomí. Tato opatření, myslím si, jsou efektivní. A když se podíváte na Panama Papers, tak eh, podle toho, co je nám známo, eh, Panama Papers nespustili eh, žádné řízení, žádné procedury. Právě to jsem zmiňoval, když jsem říkal, že regulace funguje. Pane Dirane, my se tou otázkou budeme zabývat a položíme také doplňující otázku členským státům a organizacím. Dalším je David Coburn. A ještě pan Majst, prosím. Děkuji moc krát za tu otázku. Já jsem ji zachytil už u pana Michela, já teď odpovím. Pokud jsem vzbudil dojem, že eh, na straně bank je všechno skvělé a růžové a můžeme pokračovat eh, tak, jak doteď, protože se nic neděje, tak jste mě špatně pochopili. Já jsem se snažil vysvětlit, že se toho děje hodně, ale že jsou miliony transakcí, které jsou někdy složité a které ne. Eh, někdy jsou regionální, někdy mezinárodní a já jsem se snažil vysvětlit, že dilema místních poboček spočívá v tom, že to, to množství dat je obrovské obrovské eh, korporace někdy nemají dostatečné znalosti a eh, že potom eh, riskujete, že někdo nedostane své peníze. Takže je zapotřebí být v kontaktu s, se zákonodárci a s institucemi, jako je ta, kterou zastupuji já. A právě proto se mi velice líbí toto slyšení a v těch bychom měli pokračovat. Děkuji, David Coburn. Děkuji, pane předsedo. Já jsem si s velmi zá, velkým zájmem poslechl komentář pana Majse ohledně toho, že i e, místní samoobsluha může být vyšetřována pro praní špinavých peněz. Tak e, my máme e, u nás doma taky takové zkušenosti moji voliči si na to stěžují. Otevírání bankovních účtů pro firmy, jednotlivce i bowlingové kluby je dnes velice těžké kvůli pravidlům pro špraní špinavých peněz. Způsobuje to firmám obrovské problémy a ta výmluva je vždycky stejná, terorismus, ale já nejsem James Bond ani slečna Marplová. Teroristi používají jiné metody přestali používat mobilní telefony, eh, když se dali zaměřit. Eh, teď používají islámské bankovní systémy, které jsou nevyslovatelné. Eh, jsou mnohem hůře vysledovatelné než normální bankovní systémy. Takže já teď přesně nevím, jestli vše, všechny ty předpisy plní svůj účel. Z praní špinavých peněz se stal eh, biznis, průmysl. Eh, kritizují se eh, bankovní poplatky, vlastně zisky bank, to je jedno. Každopádně, jak byste minimalizovali to narušování obchodu a jak byste minimalizovali bankovní poplatky, které jsou k tomu, aby ti skvělí profesionálové dostávali tučné honoráře? Kdo to bude platit? Bude to platit obyčný, obyčejný človíček z ulice, který si chce založit firmu? firmu? Prosím, odpovězte mi na to ta otázka eh, trochu míjí hlavní téma, ale prosím. Já jsem se nesnažil omlouvat bankovní eh, systém tím, že jsem zmiňoval samoobsluhu, ale eh, vzpomněl jsem si na svou vlastní praxi, když jsem začínala, když se objevil první zákon o praní špinavých peněz. A jelikož jsme tam používali instrument množství peněz, tak se zatím skrývá, mohl skrýt každý, ale to bylo v roce 1996. Od té doby jsme jsme vyladili tento nástroj a nyní jsme mnohem schopnější vystopovat věci a nezapomínat plést do toho místní samoobsluhu. To je pro mě velmi důležité. A jak říkáte, samozřejmě, že toto dodržování má svou cenu a eh, také eh, vstup do tohoto parlamentu je nákladnější než před 15 lety, je to tedy složitější, eh, takže to dodržování předpisů eh, v finančním sektoru má také své náklady a cenu. Děkuji. Dalším je Barbara Kapl za ENF, která má slovo. Děkuji, pane předsedo, a děkuji, pánové, že jste se dostavili na toto slyšení. Děkuji za vaše eh, vysvětlení. Eh, první otázka se týká pana eh, Vima Mejse. Vy jste uvedl, že právní stát a právní jistota jsou stěžení nástroji pro funkčnost bank a já s tím souhlasím, spatřují ale určité nejasnosti, nejistoty, zejména ve vztahu k černým listinám. My sami minulý týden ve Štrasburku jsme listinu černou listinu daňových oáz předloženou eh, komisí neschválili, protože jsme konstatovali, že tam chybí eh, některé země. Maltský ministr financí také před minulý týden dal eh, rozhovor médiím a uvedl, že panamské úřady v rámci objasňování panamské skandálu mm, Panama Papers nedostatečně spolupracují s malckými úřady. Takže tady jsou problémy s právní jistotou ohledně černé, černých listin. Ale také komisař Moskoviči zde ve výboru v prosinci řekl, že v souvislosti s panamskými dokumenty a porušováním akčního plánu boje proti e, daňovým e, únikům mohou být uvaleny sankce. Na, e, v tomto ohledu se chci zeptat, jak vy jako banky se stavíte k těmto rizikům? Jste zajištěni proti takovýmto rizikům, když například Panamu nevedete na černé listině, ale zanedlouho ji budete muset. Vytváříte si pro tyto účely rezervy, rezervní fondy a povedou tyto k případně zvýšením poplatku. Dále, říkal jste, že právník musí znát svého klienta, musí e, znát jeho identitu, musí být dobře prověřen. My víme, že v nadcházející čtvrté směrnici o praní špinavých peněz počítá s další due diligence, která může vést ke zvýšení transakčních nákladů, když například budete chtít vědět, kdo jsou majitele akcí eh, na majitele nebo eh, eh, různých fiktivních firm. Posuzujete tedy i finanční účinky takovéto zesílené prověrky klientů ze strany právníků a nespatřujete tam určitý konflikt mezi rozšířenou due diligence a Eh, dodržování osobních, eh, tedy ochrany osobních eh, dat a jak se to má ve vztahu k svobodě korespondence. Děkuji. Takže napřed pan Majs, pan Manhart a pan profesor Weil. Máme nyní přesně 12 hodin 28 minut. My jsme se dohodli s tlumočníky na maximálně 15-minutovém přesčasu, takže prosím o stručnost. Eh, děkuji vám. Takže právní nejistota a jak ocenit eh, nejistotu, o tom jsem hovořil a je to velmi nutné. Nemohu mm, eh, podrobně komentovat debatu mezi členskými státy. Je to složité, protože členské státy sledují různé zájmy a to, co vy popisujete, skutečně odpovídá realitě. Ale budete-li pokračovat a budete dále uvádět země na černou eh, listinu, tak banky to budou dodržovat. Samozřejmě eh, má to určitý náklad a eh, způsob, jak se to oceňuje, vidíte například na kapitálových trzích. Vidíte to také v, na úrokových tedy sazbách a samozřejmě na kurzech kapitálových trhů. Pan Manhart. Já odpovím anglicky i na rakouskou otázku. Je pravdou, že zvýšená due diligence eh, něco stojí a je obtížné zatím eh, určit, kdo bude tyto náklady nést. Eh, v Rakousku musíme stanovit pravidla o um, tedy um, stanovení těchto uh, nákladů a komu je přidělit a o, také nařízení o regulaci uh, těchto nákladů. Uvidíme, uh, k jakému konci dospějeme. Ty náklady jsou obrovské, protože potřebujeme přístup k databázím a databáze jsou nesmírně nákladné, drahé, ale opět eh, naše mm, eh, komora se snaží vyjednat eh, cenu, která bude únosná i pro jednoduchého právníka. Děkuji, pan profesor Weil. Já nemám k tomu, co bych dodal, pane předsedo, tak to je ještě lepší. Dalším tazatelem je pan Luděk Niedermayer. Děkuji vám a děkuji za vaši účast. Já bych se chtěl vztáhnout k něčemu, co již bylo zmíněno, asi a v tom spočívá také mírný rozdíl mezi prvním a druhým panelem. První eh, panel přednesl poměrně eh, závažné nálezy o situaci v oblasti, o níž diskutujeme, zatímco ve vašem výkladu to zní tak, že víceméně jsou věci v pořádku. Tady nejde o to, abychom někoho jmenovali a zostudili, jsme tady o toho, abychom vyřešili situaci. A ta eh, neblahá situace, kterou máme, je důsledkem eh, jednání vlád, která neprodukují velmi dobrá práva, nedobře, dobrá, mm, do, mm, dobré zákony zákony a nedobře je eh, vynucují a také tedy chování eh, vašich profesí. Takže otázka je, co byste mohli udělat vy v rámci svých profesí, aby se věci na příště zlepšily. Děkuji vám, kdo začne, takže za banky pan Majer. Opět, já jsem neřekl, že vše je v pořádku, ale eh, my skutečně požadujeme jasná pravidla, proto věřím v OECD, ale také, jak jsem uvedl, návaznosti na první panel potřebujeme ten nový díl, novou dohodu, kterou doufejme uzavřeme v EU, aby naše práce byla přesnější, mohla být přesnější a jasnější. Děkuji, pan Frimston. Děkuji. Myslím, že to je skutečně dobrá otázka. Otázka, s níž bychom se rádi obírali. Já si myslím, že takové dotazníkové odpovědi nestačí, anebo kopie pasu, anebo um, nějakého účtu za energii nestačí. Eh, právnické advokátní společnosti eh, se skutečně snaží eh, vzdělávat právníky o praní špinavých peněz, jak je potírat, zejména pokud jde o vyhledávání zdrojů, o odhalování podezřelých transakcí, příliš složitých transakcí, tak, aby zapojili skutečně svůj mozek a přemýšleli, zdali tam něco v té mozaice nesedí. My zatím postrádáme Eh, informace od společností, od podniků a moje vnímání eh, panamského skandálu eh, je spočívá právě v existenci těch fiktivních společností, smyšlených společností, než v čemkoliv jiném. Děkuji. Já také navazuji na to, co pan Mays už uvedl v odpovědi na Eh, myslím, výroky pana Pejlena o té nové dohodě, novém dílu a také pokud jde o eh, uvědomění nebo poznání všech stran, že tady problém je. Eh, je zde několik bodů, s nimiž nesouhlasím a které řekl pan Pejlen, ale mohu souhlasit, souhlasit s tím, že ano, problém tady máme a doufám, že tento panel nesprostředkoval ten dojem, že by problémy nebyly pokud budeme eh, využívat eh, organizací zastoupených zde u stolu v rámci dalších jednání a v rámci zkoumání, jak systém vylepšit, eh, pak už potenciálně vznikne určitá nová aliance v rámci toho zmíněného nového dílu která by mohla být užitečná a souhlasím s další dnešní poznámkou, totiž více regulace není odpověď, jde o to, jak ji zefektivnit, abychom uh, skutečně naplnili cíl této legislativy. Děkuji vám za toto objasnění a nyní má slovo paní Virgin Rosier. Děkuji, pane předsedo. Pozorně jsem naslouchala vaší výzvě, přijete si jasnou a efektivní daňovou legislativu, ale také jste hájil, hájili vaše kodexy chování. A musím říct, že v poslední době, pokud tedy skutečně máte aktuální povědomí o fungování mechanismů eh, obcházení daňové povinnosti, tak spíš se mi zdá, že vynakládáte energii na to, aby se co nejlépe využili existující zákonodárství, tedy literu. A teď pokud jde o vývoj daňové legislativy, aby, abychom se chránili před eh, daňovými úniky, především nám v poslední době pomáhají whistlebloweri, kteří Upozornění na určité chování. Mluvila, to, mluvila o tom profesorka Herringtonová na předchozím panelu. Je to jeden ze základních prvků, které nám pomáhají bojovat proti daňovým únikům. Mám samozřejmě otázku na pana Van Vigela. V odpovědi mému kolegovi Kofodovi jste řekl, že máte kodex chování, který vyzývá vaše zaměstnance, aby upozorňovali na problémy. Ale samozřejmě víte, že téma LuxLeaks bylo důležitým východiskem naší práce. Došlo k nějakému vývoji ve vašem kodexu chování od LuxLeaks? Uspůsobili jste váš kodex chování? To, co bylo zveřejněno, samozřejmě není ilegální jako takové, ale je to problematické z hlediska daňové spravedlivosti. Nemyslíte si, že je třeba na to reagovat. Jak na to konkrétně reaguje PVC z hlediska whistleblowerů? Má nějaké konkrétní opatření, co umožní ohlásit nějakou dysfunkci? Jak reagujete na to, že v případě šetření LuxLeaks jste vlastně napadali postoj eh, daného whistleblowera? Takže v podstatě jste příliš nevyvíjeli svůj postup. Také jistě víte, že parlament bude pracovat na evropském rámci pro whistleblowery. Takže ráda bych věděla, jak se k tomu stavíte, ale nejsem si jistá, že tímto směrem půjde naše práce. Děkuji. Děkuji a prosím o stručnou odpověď, pane profesor. Ano, skutečně to zestručním. Pane předsedo, děkuji za otázku k těm oznamovatelům. Jsem uh, již odpovídal na otázku pana Koferatyho, ale asi nejsem tím nejkompetentnějším. Pokud jde o podstatu vaší otázky týkající se daňového plánování, tak bych řekl, že když se podíváme na práci Evropské komise, OECD a také do jisté míry na práci E, skupiny pro etický kodex, tak bych řekl, že většina těch mezinárodních daňových struktur je světu známa a OECD tady přijala opatření, aby obnovila koherentnost systému. A to probíhá právě nyní. A upřímně, si myslím, že eh, znalostí politiků světa a mezinárodních organizací o těchto strukturách eh, existují. A jde nyní o to, že jestliže určité struktury eh, nejsou přijatelné, tak je nutno změnit zákony a pravidla, ale my vidíme dnes bohužel, že země stále ještě navzájem soutěží, konkurují si o své systémy. Děkuji, pan Delára. Děkuji a vzhledem tedy k výřečnosti některých svých kolegů budu velmi stručný. Otázka na pana Manharda. Bylo zajímavé si přečíst, že za CCBE považujete dokonci eh, hlášení o podezřelých transakcích za problém eh, z důvodu právě eh, určitých ohledů na profesionální utajení. Jestliže mm, tyto povinnosti zveřejňování je pro vás, pro právníky, tak obtížné, tak by asi bylo pro nás zákonodárce ehm, dobré, kdyby eh, tyto zákony nebo právní předpisy mm, mm, mm, byly změkčeny. Jestliže tedy problém, je ta povinnost zveřejňování eh, složitá pro vás, bylo by pro vás řešením povzbudit nás, politiky, aby žádali uh, o vaši radu mimo případů, které se řeší před soudem? Jestliže eh, zákonodáci budou schvalovat jasná pravidla, tak, bude, eh, tak to bude i snažší pro každodenní práci právníků, účetních, auditorů ehm, a jiných profesí, které poskytují odbornou eh, pomoc a poradu. Takže skutečně bych vás povzbuzovala, abyste přijímali jasné zákony. Děkuji. Nyní máme ještě tři přihlášky v rámci Catch the Eye. Každý má minutu. První je paní Anna Gomez. Děkuji. Princip Know Your Customer a Due Diligence. Pokud je to tak problematické, souhlasili byste, že transparentnost a registry, rejstříky skutečných vlastníků a také korporací a trustů s minimálními údaji by byly nezbytné pro zajištění vaší profese? Odpověď, prosím. Děkuji vám. Společné standardy CRS všechny tyto věci pro nás každopádně zavedou. Samozřejmě Velká debata se vede o tom, jaké rejstříky mají být veřejné, které ne. Složité je to z pohledu Spojeného království. Máme 10-11 milionů trustů a vnutit povinnost veřejného rejstříku na všechny tyto občany je zřejmě nepřiměřené. Takže mít jasná funkční pravidla je důležité, ale pravidla, která fungují jak pro kontinentální právo, tak pro britské právo, tedy eh, eh, obyčejové právo, to No, je trochu problematické z hlediska existujících struktur. Děkuji, pan Majs. Stručně, ano, ale využijeme toho binárního přístupu, jinak je to příliš velká zátěž. Moje odpověď ano na vaši otázku a doplním, že EBF velmi dlouho už volá po posílení transparentnosti informací o skutečných vlastnících. Děkuji vám, prosím, Bernd Luke. Catch the eye. Děkuji, mám otázku na pana van Wiegelse, když dovolíte. Komise, když komise zveřejní seznam daňových oáz, PV, zavedla by PVC samoregulaci, nezahájovat obchodní vztah ke svým klientům, eh, kteří jsou na tomto seznamu? Podpořili byste takovýto přístup? Děkuji. Já opravdu nemohu teď zodpovědět tuto otázku, protože z toho vystává mnoho otázek. Řeknu to jinak. Je to představitelné, ale na tom seznamu by byly také země, se kterými probíhají legitimní vztahy. Klienti by žádali o podporu, o profesní poradenství, včetně PV, eh, obraceli by se i na PVC, takže si nedokážu představit, že bychom takovýmto klientům neposloužili. Takže eh, samozřejmě si tu vaši otázku odnesu, ale je těžké na to dát odpověď nyní. Děkuji vám. A poslední přihlášený nový kolega, pan Tagis Magi Georgion. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Je mi zjevné, že stojíme před velkým globálním problémem. Dokonce bych řekl, že stojíme před labirintem a potřebujeme zákonodárce, kteří uznají, že je třeba něco změnit a je třeba zvážit, co dokážeme změnit, abychom zlepšili tuto situaci. Neměl jsem dojem, že se mi dostalo potřebných informací, potřebných znalostí. Přičemž máme před sebou lidi, kteří využívají maximálních, maximálně svých schopností, aby doladili a vyprecizovali taktiky. Takže je potřeba zaměřit se na osoby, kteří mají podnik, ale neuvádějí své jméno. Je rozumné proti ním zakročit? Můžeme to odůvodnit? Je k tomu jiný důvod, než pomoci někomu manipulovat daně? Jaké nástroje považujete za nejlepší? Děkuji. Ujme se někdo odpovědi? Pane Majsi, prosím. Děkuji za otázku. Velmi stručně. Já tu určitě nejsem od toho, abych něco přikrášloval a rozhodně to nemám v povaze, ale chápu vaši otázku. Já myslím, že nemůžeme, žád, eh, nemůžeme podniky nějak označkovat nálepkou. Předpokládám, že ostatní kolegové souhlasí. Ano, děkuji. Máme teď eh, 12.46, přetáhli jsme o 16 minut. Děkuji, já bych jenom vyjasnil. Někdo může mít podnik a přitom ten majitel není známý. To jméno nám není známé. Já myslím, že je třeba znát tu strukturu. To je celá ta diskuze o skutečné vlastnictví. Ale proč je to citlivá informace? Proč? Prosím, abyste si tuto debatu dokončili bilaterálně mimo sál. Děkuji vám. Chci velmi poděkovat všem diskutujícím. Dostali jsme mnoho odpovědí, zůstaly některé otevřené otázky, na tom budeme pracovat dál. Takže v prvé řadě děkuji velmi panelistům, pan předseda Laskavě děkuji také tlumočníkům, uzavírám toto zasedání, sejdeme se opět ve čtvrtek v 11 hodin. Děkuji.